Good morning, colleagues. Uh, we're going to make... Ano, kolegové, začneme eh, dnes hned, eh, protože máme nabitý eh, program, takže prosím se, usaďte a začnu bodem 1, což je přijetí pořadu jednání. Předkládám vám následující změny. Bod 7 Eh, prezentace mise do Turecka, to se muselo odložit po 13 o prodej občanství v evropských členských státech. To bude ve 4 eh, místo ve 2 a bod 14 eh, to je, se týká trhu s drogami přes internet. Bod 50 Evropský mechanismus pro demokracii, právní stát, lidská práva, <clears throat> prezentace Eh, dodatečné eh, přidané evropské hodnoty. To budeme řešit v 15 hodin v bodě 14. Takže pokud nemáte námitky vůči této změně, tak eh, považujeme tento pořad jednání za schválený. A nyní oznámení předsedy jazykový režim. Takže bohužel nemáme tu dnes irštinu, a chorvačtinu. 10.45 bude elektronické hlasování, takže prosím, připravte si um, hlasovací karty. A vy, vy z vás, kdo jste se sem dostavili včas, tak vás asi nepřekvapí, že chci začít toto první jednání eh, od ehm, těch eh, otřesných teroristických útoků 22 března několika slovy o této události. Takže také mimořádné zasedání ministrů um, vnitra 24. po teroristických útocích se konalo. A takže já chci k tomu také něco říci a vyslechneme krátkou zprávu od paní Guillaume, která zastupovala Evropský parlament na eh, tomto jednání. Toto je první zasedání od těchto, od spáchání těchto teroristických útoků od, v Bruselu a výbor Líbe má zvláštní um, odpovědnost této oblasti. Bylo uh, více než 30 osob přišlo o život, um, přes 340 bylo zraněno, takže nyní vzdáme úctu um, obětem, rodinám, belgickým občanům a samozřejmě eh, Eh, or, také eh, belgickým mm, orgánům, eh, příslušníkům byly vyhlášeny dny smutku a to samozřejmě platí pro celou Evropu. Jistě se mnou souhlasíte, že chceme po vyjádřit všem našim belgickým kolegům nejhlubší soustrast za tento výbor. A nyní chci, abychom vzdali um, uctili památku všech obětí minutou ticha. colleagues. Děkuji vám, kolegové. Kolegové, jak tedy lze očekávat na tomto prvním zasedání Libe po útocích, je důležitý, důležité eh, říci všem, kdo nás sledují a eh, poslancům a poslankyním, které jsou tady, kteří se hráli důležitou roli v posilování boje proti terorismu na všech eh, úrovních Evropské unie, že potřebujeme celou řadu různých opatření, které řeší terorismus od sdílení informací, soudní policejní spolupráce mezi národními orgány, včetně PNR, eh, tím se zabývá kolega Kirchhoff, boji proti radikalizaci, když jsme přijali zprávu daty a mnoho dalších aspektů eh, práce členů tohoto výboru. Takže sdílení informací ze strany Europolu není zatím ještě na požadované úrovni a stojíme před mnoha dalšími výzvami. Musíme přijmout eh, opatření ve vzájmu toho, aby průmská rozhodnutí a eh, mnoho dalších rozhodnutí bylo lépe implementováno, abychom mohli bojovat s terorismem. Takže já žádám komisi eh, jménem tohoto výboru, aby zajistila, aby členské státy, které zatím ještě nesplnily své závazky, aby naplnili primské rozhodnutí a další rozhodnutí což se ještě nestalo. A v některých případech je už od roku 2008. A eh, našim eh, těm, kdo nás sledují přes internet, tak chci říci, že pracujeme na několika nástrojích, včetně Kerhopovy zprávy, přizpůsobení šengenského hraničního kodexu zajištění eh, databází zpráva Makovej, zpráva o boji s terorismem, zpráva Holmeyer, tak abychom měli k dispozici potřebné legislativní nástroje na boj s terorismem. A to je jen několik z aspektů té bezpečnostní eh, agendy. Je důležité je tu dnes schrnout eh, ve vztahu k zvláštnímu pravidlu a pravomoci tohoto výboru. A 24. března po teroristických útocích se sešli ministři spravedlnosti a vnitra, aby o té situaci hovořili. A předsedu parlamentu zastupovala paní Guillaume, která je také členkou tohoto výboru. A já nyní jí chci požádat, aby nám schrnula um, ehm,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 Um, Děkuji, Silvi. Jak jste řekla, je to téma, ke k němu už se vrátíme. Mnoho poslanců si chce vzít nyní slovo. Nemáme však eh, čas, eh, ale příští čtvrtek eh, s koordinátory zvážím možnost pozvání Žána Žambona, ministra eh, vnitra bezpečnosti, také pana ministra Ginse, ministra spravedlnosti, aby se dostavili před výbor. Oni jsou velmi zaneprázdnění, ale jestli budeme mít eh, příležitost k tomu ta, takové se zjednání uskutečnit. Také musíme vyslechnout Europol a koordinátora proti terorismu. A já očekávám, že se dostaví na další zasedání a předložíme to eh, samozřejmě ke schválení koordinátorů eh, v rámci následné činnosti po teroristických útocích. Takže kolegové, teď se přesouváme k bodům 3 a 6, což jsou jednotlivé prezentace komise a sdělení, my jsme se zabývali ve vztahu k, ke spolupráci Evropské unie a Turecka v oblasti migrace. Jenom velice rychle, protože náš čas je omezený, ačkoliv je to nesmírně důležité téma. Migrační krize samozřejmě eh, vedla ke intenzivnější spolupráci s Tureckem v otázce migrace. V uplynulých dnech eh, jsme byli svědky eh, různých událostí, takže je tu celá řada aspektů, o kterých můžeme jednat. Jsou to zejména operační záležitosti, ale neomez, nebude to omezeno pouze na to. Samozřejmě, že to byla komise do Turecka eh, a vznikla pravidelná řádná zpráva, také dopis. A pro dnešní diskuzi se chceme zaměřit eh, velice důsledně na to, co očekáváme od komise, od členských států, a za tímto účelem se dnes dostavil Martin Vervem na naše jednání. Pokud vám to není známo, tak byl jmenován panem Junkrem, aby plnil roli koordinátora při plnění eh, dohody EU Turecko, čili on je eh, ta zodpovědná osoba, kterou musíme vyslechnout, zodpovídá za operační eh, záležitosti v související s touto dohodou. Mm, chce nám sdělit krátké prohlášení, takže zaměříme se na tu prezentaci a poté e, budou e, otázky a odpovědi k této tak zásadní otázce. Takže pane Verve, vítejte v našem středu, i když jistě jste nesmírně zaneprázdněn. Takže máte slovo a pak bude příležitost k otázkám a odpovědím. Uh, děkuji vám, pane předsedo děkuji vašemu výboru za to, že mě jsem pozval. Velice rád bych vás stručně informoval o e, vývoji, ke kterému došlo po 18. březnu kdy bylo vydáno prohlášení eh, Evropské unie a Turecka. A jak už pan předseda řekl, já jsem dostal za úkol eh, koordinovat eh, veškeré operativní úsilí spojené s realizací tohoto prohlášení. Ještě předtím, než se pustím do věci samotné, chtěl bych připomenout, co v tom prohlášení vlastně bylo obsaženo. Jádrem toho prohlášení nebo jádrem té dohody jsou dvě věci. Turecko se zavazuje že přijme zpět všechny e, nepra, neregulérní migranty, kteří přijeli z Turecka na řecké ostrovy, a to od 20. března. A za druhé, za každého Syřana, který bude navrácen do Řecka, e, do Turecka bude jeden další přesídlen do Evropské unie. Kromě těchto závazků je tu ještě závazek urychlit eh, liberalizaci víz a poskytnout finance ke zlepšení podmínek pro migranty v Turecku. Jak víte, jsou tam také odkazy na otevírání eh, kapitol přístupových kapitol. A cílem toho všeho je ukončit ty nebezpečné plavby přes Egejské moře a rozbít obchodní model pašeráků. A to všechno na základě jedné velice důležité podmínky. A sice, že všechno, co se bude dít, bude plně respektovat evropské a mezinárodní právo. Čeho jsme tedy zatím dosáhli? Za prvé podívejme se na čísla. Tady je vidět velice jasný účinek. V měsíci před tou dohodou Průměrný počet příchozích imigrantů byl 1676 za den. To od 20. března pokleslo na 399. Tento týden došlo k dalšímu prudkému poklesu počtů. Předevčírem dorazilo 68 lidí. a včera 76. To má jeden velice důležitý vedlejší efekt, nebo možná bychom tomu neměli říkat vedlejší efekt, on je to jeden z těch cílů, o kterém jsem hovořil na začátku. A sice, že v období od 1. ledna do 20. nebo 21. března, tedy ještě před tím poklesem e, příchodů, přišlo o život 90 lidí na moři. Od 21. března nepřišel o život nikdo. To samozřejmě neznamená nic pro budoucnost, ale je to logický důsledek toho, že počty poklesly. A přesně to byl jeden z cílů této dohody. Musí toho ještě hodně klapnout, aby tato dohoda byla realizovatelná. A aby opravdu mezinárodní a evropské právo bylo dodržováno. Mnoho z toho už se nyní podařilo zařídit. Za prvé máme dohodu mezi Řeckem a Tureckem, nebo eh, provizorní dohodu o zpětném přijímání. Eh, Turecko eh, vyslalo styčné důstojníky na řecké ostrovy. Řecko má styčné důstojníky v Turecku. Řecko udělalo změny ve svém legislativním rámci. Pokud jde o implementaci principu eh, bezpečné země původu a bezpečné třetí země. Eh, nepro, ne, Turecko není prohlášeno za bezpečnou zemi, nicméně řecký zákon byl změněn tak, že je možné použít urychleného postupu v případě, kdy eh, určitá země je považována za bezpečnou, bezpečnou pro určité skupiny obyvatel. To vlastně tvoří protiváhu možnosti prohlásit žádosti o azyl lidí z této země za nepřípustné. Takže takovéto změny v legislativním rámci proběhly. A já jsem byl informován, že včera večer nebo dnes časně ráno turecký prezident podepsal změnu tureckého zákona, který se týká ochrany Syřanů. O tom my jsme diskutovali, má to, má to určitý účinek, ale ještě jsem neviděl přesně to nové znění. Mělo by to mít ale ten efekt, že Syřané, kteří budou navráceni do Turecka, budou mít status dočasné ochrany, což jim bude mimo jiné umožňovat přístup k nezbytným službám, ale také přístup na pracovní trh a tak dále. Toto je tedy jaksi kontext té diskuze, rámcové podmínky. Ty diskuze nadále probíhají v dalších oblastech, ale myslím si, že už jsme učinili mnoho pokroku. Potom stručně k mobilizaci zdrojů. Není třeba zdůrazňovat, že jde o obrovskou logistickou operaci. Takže Frontex eh, volá po eh, dalších zaměstnancích. Členské státy se zatím zavázaly poskytnout 736 úředníků, z nichž zatím bylo nasazeno 263 přímo na ostrovech. EASO, tedy e, Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, získalo členských e, států příslip 452 osob, A nyní už dorazila první skupina expertů z EASO na ostrovy. A ta čítá 30 lidí společně s 30 tlumočníky kteří nyní začínají zpracovávat žádosti o azyl. Jak už patrně víte, v pondělí proběhly první operace 202 migrantů, kteří nežádali o azyl, byli zpětně přijati do Turecka a zároveň celkem 74 Syřanů eh, bylo znovu usídleno z Turecka do třech členských států. A to proběhlo poměrně hladce, podle mého názoru. Což samozřejmě neznamená, že tam nebyly žádné problémy. Samozřejmě problémů je spousta s operacemi v těchto měřítek. Velkou výzvou je například zajistit, aby všechny žádosti o azyl, které byly podány, a těch je mnoho, aby byly řešeny individuálně, případ od případu, s dodržením náležitých procedur, což si žádá další navýšení kapacit azylových orgánů. Za druhé, Dělají nám starosti podmínky v hotspotech. V tom prvním týdnu, přestože lidí bylo méně, lidé dále přicházeli. Takže zařízení na ostrovech jsou momentálně přeplněná. Na tomto pracujeme s místními orgány. Mnoho zemí se snaží posílit kapacitu hospodů rychle. Na začátku také byl problém s nedostatkem služeb, zkrátka proto, že mnoho nevládních organizací, které tyto služby prováděly, eh, s tím přestali z různých důvodů, které měli. My z komise jsme poskytli rychlou nouzovou pomoc řeckým úřadům. jako je zajištění potravin a zdravotní péče, to už nyní opět funguje. My na tom nadále pracujeme, abychom se snažili podmínky zlepšit. ještě dva poslední body z mé strany. Je velice důležité, aby po těchto prvních znovu usídleních jsme zahájili proces pravidelného usídlování z Turecka do Evropské unie. To je důležitý signál znamenající, že existují bezpečnější trasy do Evropské unie. A poslední věc. U těch, kteří dorazili před 20. Dubnem a kteří jsou teď v Řecku, eh, často v obtížných podmínkách. U těch se musíme snažit zlepšovat podmínky a eh, posílit relokační program, abychom jim pomohli dostat se do jiných bezpečných míst v Evropě. Tak to je ode mě vše. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě mnozí kolegové chtějí pokládat otázky. Eh, já bych jenom chtěl zkontrolovat ta čísla. Vy jste říkal, že 450, eh, 30 ze 452 slíbených zaměstnanců dorazilo z EASO. Je to stále ještě pravda? Stále ještě 30? Eh, já to vysvětlím. 32 expertů, kteří řeší případy, plus 30 tlumočníků a jejich 30 ne proto, že lidé by tam nechtěli jít, ale proto, že předtím, než můžou začít pracovat, musí eh, absolvovat školení. Nemůžete tam poslat skupiny lidí eh, a jen, jen tak musíte zajistit, aby řešili žádosti podobným způsobem, protože oni budou přicházet z různých zemí, budou mít různé návyky, takže prvním krokem který probíhá tento týden, je, je pilotní fáze s několika uh, lidmi, pak bude fáze 2, fáze 3, fáze 3 a postupně ta kapacita bude narůstat. Kolegové, máme dost času pro toto, protože vím, jak je to důležitá věc. Uh, a možná budeme moci mít více než jedno kolo. Diskuse začneme eh, koordinátory EPP, paní vy máte slovo, prosím. Děkuji. Pane předsedo, v první řadě bych chtěla poděkovat panu Vervej. Děkuji vám za přítomnost i za to, že nás informoval o první fázi aplikace této dohody. Pane Verveji, jsem řekyně a je to první země, která na vlastní eh, kůži zažila tento problém. A chtěla bych vás informovat, je to věc, kterou už víte, ale pro Řecko eh, Eh, Turecko není považováno za eh, bezpečnou zemi a ti, kteří žádají o azyl, tam musí zůstat do té doby, než se eh, vyřídí žádost přesunu do naší země. A po žádosti, po první, teď po té, co skončí první fáze aplikace, Eh, eh, vyřizování žádostí 29 osob, které jsou u nás, ať už to jsou uprchlíci nebo ilegální migranti, tak všichni požádali o azyl. To je zcela běžná praxe, čili za 14 nebo 15 dní se musí rozhodnout o jejich žádosti a jinak mají eh, právo přejít se dostat do druhé fáze. A znamená to tedy, že eh, trvá velmi dlouho, eh, kdy tyto osoby jsou v Turecku. My je do Turecka nemůžeme vrátit, protože Turecko neplní readmisní dohody a nemůžeme s nimi dělat ani nic jiného. Takže vy určitě dobře víte, že Evropská unie má odpovědnost. A nemá povinný mechanismus pro eh, rozmístování těchto osob. Oni, pokud chtějí někam jít, tak nemohou, protože hranice jsou uzavřené, jsou země, které neplní kvóty, které byly určeny a tito lidé musí po celé týdny zůstat v Řecku. Víte o tom, jak se aplikuje tato dohoda. Víte, že je bezprecedentní množství lidí, kteří z Turecka přicházejí 20. tohoto měsíce eh, se začne eh, do 20. od 20. kdy se začala uplatňovat dohoda, eh, došlo k něčemu a my čekáme, že tady 20. se začne plně uplatňovat. A není žádný pohyb, pokud jde o turecké orgány, které by to měly kontrolovat. A Zajímalo by nás, co se tam děje na jejich hranicích. Máme pocit, že nic. A mám tedy následující otázku. My EPP, EPP vidíme ty věci tak, že se dohoda neplní tak, jak by se měla plnit a výsledky nejsou uspokojivé. Nemůžeme říci, že by ta dohoda úplně stroskotala. To není, to by nebyla pravda, ale výsledky rozhodně nejsou uspokojivé a musíme tedy najít nějakou alternativu, jak tento problém řešit protože je spousta lidí, kteří žádají o azyl a my musíme s těmito tyto případy řešit. Jsou proto lhůty, které platí a Fakt je, že e, s tím, jaké množství jich je, se doby jejich pobytu prodlužují. E, ten e, přísun těch lidí dále pokračuje a my jsme poslední země Evropské unie, která se nachází v tomto intervenčním režimu. Děkuji vám. E, děkuji za SAD. Děkuji, pane předsedo. předtím, než vla, tato dohoda, pro, prohlášení, díl, nebo jak to vlastně nazývat, byl uzavřen, Mnozí navzdory mnoha kritickým bodům, pokud jde o Turecko, doufali, že by se mohlo podařit eh, dosáhnout nějaké domluvy, dohody, která by vedla k tomu, že v otázce uprchlíků Eh, otázky přístupu uprchlíků do Evropy, eh, abychom do toho vnesli lepší systém a mohli to lépe zorganizovat a eh, ve střednědobém horizontu také přesvědčit o přijímání uprchlíků ty členské státy, které dosud, abych to řekla mírně, byly zdrženlivé. Když se podívám na to, co nakonec bylo dohodnuto a co je zatím citelné, hmatatelné, mám značné pochyby. E, zůstává mi z toho dojem, že ten signál je vlastně takový, uprchlíci můžete jít kam chcete, hlavně když nepůjdete do Evropy. Protože spousta členských států není ochotná uprchlíky přijímat. A k tomu se ještě připojuje, že e, když už jsme toho názoru, že e, uprchlíky chceme e, nechat v jiných státech mimo Evropskou unii, e, tak bychom měli při nejmenším, poté co už jsme dali spoustu peněz na záchranu bank, pak bychom měli dát peníze do rukou těm státům, které chceme podporovat, které jsou mnohem nestabilnější než naše země, mají slabší ekonomiku, aby mohli ty uprchlíky přijímat. E, já už nemůžu ani poslouchat, že chceme redukovat počty uprchlíků. To přece neděláme. My snižujeme počty uprchlíků, kteří e, přicházejí k nám. To bychom měli e, upřímně si říci. Mám jednu otázku na komisi, nebo vlastně více otázek. Za prvé, vy jste řekl, že Turecko je bezpečné pro určité skupiny obyvatel. Mohl byste nám říci, pro které skupiny by to tak mohlo být? Za druhé, díky legislativním změnám v Turecku Syřané možná skutečně získají eh, přiměřenou ochranu. Co ale potom s uprchlíky, kteří mají dobré vyhlídky na získání azylu v Evropě, kteří pocházejí z jiných zemí? Ti nedostanou v Turecku ochranu a přesto je pošleme zpátky? Hovořil jste také o resettlement, znovu usídlování. Zatím tři státy přijali uprchlíky. E, domnívám se, že se nejedná ne, ne, jedná o Spojené království, Švédsko, Dánsko, Maďarsko, Slovensko, Polsko ani Francii. Tak které státy to tedy jsou? Za třetí, řekl jste číslo 72 tisíc lidí, kteří Eh, mají být eh, přijati z Turecka. Eh, já teď vůbec nechci hovořit o tom čísle, ale o jaké době hovoříme. Je to 72 tisíc za měsíc, za rok, za celou věčnost. O jakém časovém horizontu tady hovoříme? To je poměrně důležitá otázka. A pak by mě velice zajímala otázka toho školení. Vy jste o tom hovořil, ano, aby se zacházelo s žádostmi o azyl jednotně, pak musí všechny být posuzovány podle stejných kritérií, musí se s nimi pracovat stejně. Mám ale zatím dojem, e, že pouze e, malý počet e, úředníků je ochoten ochoten Eh, nemluvím teď o tom školení. Být vyslán do Řecka. EASO je malá eh, agentura, ta vůbec nemůže sama vyslat tolik personálu. Já nevím, jestli komise sama má zaměstnance, kteří by se mohli školit k tomu, aby byli vysláni, eh, vzhledem k tomu, kolik, ma, kolik potřebujeme pracovníků v Německu. A přesto nejsme schopni rychle zpracovávat žádosti o azyl nebo vůbec registrovat příchozí. A já se pak ptám, jak chceme pro Boha Eh, zařídit dost úředníků pro Řecko, aby mohli postupovat rychleji a zjišťovali, kdo je uprchlík a kdo ne. A třetí otázka, nebo poslední otázka. Pokud eh, zůstane u toho, že některé členské státy budou odmítat přijímat uprchlíky, přestože hovoříme pouze o malých číslech, máte odpověď na to, co to znamená pro Řecko, anebo potom řekneme, že Řecko má smůlu, že hold uprchlíci zůstanou tam, a že to bude muset nějak zvládnout, anebo mají, máme nějaké jiné řešení? Thank you. Um, colleagues may... Kolegové, Možná jste si všimli, že pan Vervene hovořil o liberalizaci vízového styku, nebo to bylo součástí eh, tedy toho diskuzního balíčku. Máme problém s tlumočením, protože já tady slyším jazyk, který eh, není jazykem, jimž bych rozuměl. Nevím přesně, co je to za jazyk, už je to v pořádku. Takže eh, mělo to být součástí diskuze Máme pravomoci spolurozhodování v této, k tomuto tématu. Pokud budeme disciplinovaní, můžeme o tom na konci jednání hovořit. Je to součástí toho takzvaného balíčku nebo dohody nebo dílu. To chci teď jenom zmínit, abyste si nemysleli, že se o tom nebavíme. A teď pan Kerchop za EKR. E Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji eh, zástupci komise za prezentaci. Jistě není žádným tajemství, že já jsem nikdy nebyl příliš spokojen s těmi návrhy, pokud jde o dohodu s Tureckem. A předložil jsem některé návrhy za naši skupinu, předložil jsem některé návrhy komisi k tomu, jak by měli postupovat v případě, že by tu něco takového bylo, minimum z těch návrhů bylo zohledněno. Ale pokusím se hovořit stručněji než předřečník, ale dovolím si na dnes několik záležitostí, u nichž mám nadále značné obavy či e, ohledně implementace. Za prvé, myslím si, že je důležité, abychom ustavili zcela jasně, abychom se přesvědčili o tom, že to všechny členské státy podporují nejenom verbálně, ale prakticky. Nejsem si jist, že tomu tak je. Takže to eh, úvodem. Dále turecký azylový systém se musí vyjasnit. Kdo je způsobilý k tomu, aby byl, dostal statut uprchlíka, kdo ne proskoumání žádostí o azyl na základě konvence OSN z roku 1951 nediskriminace na, zákla, na základě národnosti. Například myslím si, že by neměla být ani v tomto případě diskriminace na základě národnosti. Fondy, které se mají dát k dispozici Turecku, musí být distribuovány postupně na základě podrobného plánu ohledně každé další tranše těchto prostředků. A musí tu být jasn, jasný návaznost, nesná návaznost na plnění těch závazků. Protože jinak nemáme vůbec žádnou možnost hodnotit, jestli to funguje. Turecké orgány by měly souhlasit s nezávislým hodnocením OSN. A tato zpráva, eh, nebo to, respektive tento, eh, toto hledisko by mělo být přehodnocováno každé tři měsíce, dále každých šest měsíců důkladné vy, vyhodnocení komisí ve spolupráci s OSN, aby bylo jasné, zda eh, kvalita těch zadržovacích zařízení a zacházení s takovým počtem lidí skutečně je prováděno náležitým způsobem. Je také důležité zajistit, aby program pro integraci uprchlíků v Turecku zahrnul eh, specifické plány ve vztahu k otázkám, jako je vzdělávání a přístup na trh práce. <clears throat> Je rovněž důležité disponovat podrobnou mapou eh, k tomu, jak má Turecko zlepšit svoji bezpečnost, bojovat s terorismem, organizovaným zločinem a proti korupci. A jak eh, chtějí uplatňovat trestní postihy převaděčům, vůči převaděčům. Je také důležité, aby Turecko dalo dispozici soubor otisků eh, prstů uchazečů o azyl, které aby by byly zavedeny do um, databáze Eurodaku. A musí existovat určitá eh, nouzová, pauz, eh, nouzová brzda celého systému v případě, že dojde k porušování. není možné, abychom stáli před potenciálně nekonečným eh, počtem případů přesídlení. Musíme zajistit, že lidská práva jsou dodržena, ale můžeme zvládnout jen určitý počet lidí. Očekávání neomezeného počtu a poznámky socialistického kolegy naznačují něco eh, tohoto typu, to mi přijde jednak nerealistické, ale jednak z evropské perspektivy také nedosažitelné. Takže rád eh, vyslechnu vaše připomínky, až eh, nám tady od, bude odpovídat představitel komise. Děkuji a za skupinu ALDE. Nemáme příliš velký výběr. To není samozřejmě žádné um, hodnoto, hodnotové, um, hodnotový posudek, ale já jsem dorazila před dvěma minutami. Jste vždy připravena já, něco říct, já to vím, paní Infeld. Vy jste vždy připravena něco říct. Nemusíte samozřejmě. Nebo chcete si říct slovo, nechcete. Takže skupina Goer, paní Ernst. Eh, já samozřejmě eh, musím říci jasně, že z různých důvodů vidíme um, velké problémy s dohodou s Tureckem, pokud jde o dodržování uh, konvence o uprchlících. Já uvedu jenom uh, banální příklad. Neexistuje žádné vysvětlení, uh, proč například persekuovaní jezídí z válečné oblasti Iráku nemají být zohledněni při přijímání uprchlíků, ať už kamkoliv. Proto si myslím, že to bude mít ještě do hru. Eh, můžete s tím počítat a určitě víte, že pokud komise a rada eh, budou tak laskaví a poskytnou právní stanovisko, eh, tak si myslím, že se zjistí, že je to zcela proti mezinárodnímu právu a konvencím OSN. Já teď nechám stranou všechno, co mi připadá špatné a nebudu to hodnotit a soustředím se na určité otázky. A e, prosím vás co nejsrdečněji a nejúpěnlivěji, abyste je opravdu zodpověděl. První otázka. Podle jakých kritérií se vlastně bude v Turecku zjišťovat, kteří Syřané se budou vracet e, do Evropy? A kdo tato kritéria bude stanovovat? Eh, kde to, kdo o tom bude hlasovat, jaký vliv na to bude mít komise. Druhá otázka. Co se stane s těmi odsunutými uprchlíky? Jak ta dohoda pokračuje dál? Co se s nimi stane, až budou v Turecku? Eh, zůstanou tam eh, nebo budou odsunuti ještě dál? Eh, podle jakých kritérií se tady bude postupovat. Na to musí existovat nějaká pravidla. Nebo se to zkrátka přenechá Turecku. Další otázka. Co se stane s těmi 72 tisíci eh, uprchlíky, kteří touto dohodou zatím nejsou eh, pokrytí. Tady podle toho, co jsem četla, já můžu pouze číst tedy tu dohodu. Tady ta dohoda je v podstatě e, uzavřena. Po těch 72 tisících uprchlících, kteří budou přijati do Evropské unii, e, co bude dál? Bude to konec? A co bude tedy, co, co bude s těmi 72 tisíci? Dále, eh, na jakém základě eh, Řecko změnilo zákon tak, že určité skupiny obyvatel jsou eh, údajně bezpečné v Turecku a jiné ne? Na, na to už se ptala má předřečnice paní Zipl. I já bych ráda věděla, jak je to tam přesně upraveno. A potom, dokdy do konkrétní den bych prosila. Kdy získá Řecko od EU všechnu slíbenou pomoc? Dokdy? Neříkejte někdy, ale dokdy, prosím, přesně. Dále, jak eh, si představujete, že peníze eh, do Řecka eh, že, že, že peníze do Turecka, je to několik miliard euro. Jak zajistíte, aby se ty peníze dostaly tam, kam si komise představuje, že se dostanou? Budou zavedeny nějaké kontroly? Eh, bude se nějak prokazovat, bude Turecko nějak prokazovat, eh, kam ty peníze šly? Dostaneme my, poslanci, na stůl důkazy, kam ty peníze v Turecku přišly? A poslední otázka. Jaký je stav eh, kritérií, naplňování kritérií pro liberalizaci víc ze strany Turecka. Tam eh, je jeden až dva problémy, eh, které bylo potřeba vyřešit. Jaký je stav a eh, kdy může parlament, respektive náš výbor, získat konkrétní informace o tom, do jaké míry a jak daleko to naplňování kritérií pokročilo? Děkuji k té otázce pomoci paní Makovi eh, chtěla odpovědět, eh, ta se chtěla zeptat na to načasování eh, na a jaké, jaké jsou časové lhuty. A také kolega z rozvojového z výboru pro rozvoj tu měl být a nemohl být. Děkuji každopádně nyní za zelené paní z Argentíny. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěla říci, že je poměrně zvláštní hovořit s Evropskou komisí o dohodě s Tureckem, kde spousta důležitých aspektů je vlastně mezivládních. Mně by se líbilo, kdyby tady seděla spíše rada a vysvětlila, jak vlastně hodlá postupovat. No to mě vede k otázce, kde je tady demokratický dohled? Jenom řecký parlament má demokratický dohled? A co my? A jak jsou rozlišené role mezi radou a komisí? Ptám se na to také ve světle článku na titulní stránce NRSA a já teď budu holandsky citovat. Takže v úterním vydání NRC řekl mluvčí Frontexu, že eh, EASO eh, informovalo lidi, kteří jedou do Turecka o svých oprávech a povinnostech. Teď hovořím o e, tam hovoří se tam o EASO v tomto článku. Eh, proč ale v takovém případě EASO nemá žádné, žádná práva a možnosti v těch nových sběrných centrech? to eh, přísluší řeckým orgánům. A mě by zajímalo, jaká je tedy role EASO v těch přijímacích centrech. Takže zase, tady je na jedné straně komise a na druhé straně mezivládní rozhodnutí. Potom dále, k eh, napětí v Řecku. Eh, prosím, řekněte něco k tomu, že ty tábory bývaly otevřené a teď jsou z nich záchytná střediska, kde eh, je málo jídla. Tam hrozí nedostatek jídla a kojenci nedostávají mléko, které potřebují. A to je v Evropské unii. To jsou lidé, kteří jsou vězněji, vězněni bez jídla. Tak co to je? Jak to, že z toho ještě není skandál? To je neuvěřitelné. Dále to zatlačování z Turecka do Sýrie. E, neslyšela jsem přímou citaci z té zprávy Amnesty International, ale e, pokud jsem to pochopila, komisař Avramopoulos byl v Ankaře. Jaký je výsledek e, tohoto setkání? Dále, z relokace se najednou stalo resettlement. Najednou máme čísla z Řecka, Itálie a my je nyní revidujeme pro Švédsko ale přitom se chystají další. Takže změnit čísla eh, relokace na jednou pro Tulecko. Takže kde jsou, kde jsou ta relokační čísla? Jak budeme relokovat lidi, kteří už přišli do Řecka před 20. březnem? a existovala dohoda mezi členskými státy, že se nebude znovu usítlovat dobrovolně, ale relokovat povinně. My tady měníme to, co bylo povinné, na něco dobrovolného. A to zemi od země jinak. Dále, nevládní organizace přestaly pracovat a UNHCR taky, když se z těch táborů stala zadržná zařízení. Odtud ten potravinový problém. Co s tím uděláme? Občanská společnost od nás dává ruce pryč to by nás mělo probudit. Tohle je poprvé, kdy Evropský parlament může hovořit o dohodě s Tureckem. A já si myslím, že mnozí z nás mají stále ještě nezodpovězené otázky ohledně praktických otázek, ale také ohledně e, soudních otázek. Bylo by velice užitečné, kdyby to komise objasnila, anebo řekněte na rovinu, že to nedokážete, protože tohle není věc komise, ale spíše věc rady. Děkuji. Určitě je tady mezera mezi tím, že z, nebo je problém, že zde nejsou zástupci rady, ale fakt je, že e, uděláme e, takové stručné zkoumání operativních záležitostí, například ta detenční centra, nedostatek prostředků, to je velmi důležitá věc, e, ke které se dochází při tom prvním zkoumání velmi souhlasím s vámi, ale že je e, důležité, aby tady byli i tito zástupci a musíme hlavně zjistit také e, i ze strany komise, co dělá. A za členy, kteří e, se chtějí vyjádřit nyní, paní Van Berg, prosím. Paní Van Berg. Děkuji vám, pane předsedo, a e, děkuji také panu zástupci z komise, který k nám dnes přišel. E, já nejsem moc chytřejší z vašich informací a proto bych vám chtěla položit pár otázek. E, první otázka, kterou bych vám chtěla položit, se týká toho principu jeden za jednoho, který je obsažen v té dohodě. Není to tak, že chcete vyměnit jednoho syrského uprchlíka za jiného syrského uprchlíka, e, takže e, pošleme jednoho pryč z Řecka a za to EU přijme jednoho z Turecka, syrského uprchlíka. E, už jste se zmínili dříve o tom, že přišlo 202 z lodí z Turecka do Řecka a pouze dva z nich byli Syřané, dva lidé. Nicméně okamžitě jsme poslali zpátky, nebo 74 bylo přijato do Evropské unie. Takže jak ta dohoda tedy vlastně funguje? E, ti lidé na té lodi byli Afgánci, Iráčani, Pakistánci, jenom dva Syřané. Takže jak se počítá vlastně ten princip jeden za jednoho? To by mě opravdu zajímalo. Dále mě také zajímají kvóty. Na jakou dobu platí tyto kvóty? 72 tisíc lidí. Co se stane, až ta kvóta bude naplněna? Potom Turecko přestane přijímat úplně uprchlíky, anebo se bude vyjednávat znovu o nové kvótě? A co budou dělat členské státy? Švédsko je nadspané k prasknutí. My už vlastně prosíme o to, abychom nemuseli přijímat další, protože zkrátka nemáme místo. Země po zemi říká, že už nechtějí toto nucené rozdělování. Takže jaká jsou čísla toho, kolik jich můžeme vlastně distribuovat? Dále, pokud jde o financování, tak je eh, jasné, že eh, pokud kolik, kolik má členský stát platit. Švédsko má přispět několika miliony, ale jak je to s ostatními členskými státy? Děkuji. Děkuji. Děkuji. Byly tu některé otázky, které už byly položeny, ale já je chci zdůraznit, protože když slyším, jak komise vysvětluje implementaci tohoto projektu, tak si myslím, jako kdybychom tady eh, konstruovali tedy jako nějaké si monstrum, jakousi monstrózní mašinerii, eh, z hlediska některých aspektů eh, se na to dívají podobně i některé nevládní organizace a instituce. A já vám chci položit otázku. Jak eh, můžeme, tedy jak je to s takovýmto ustupováním, jak to můžeme eh, přijmout? Vy říkáte, že je tu méně úmrtí na moři, to je logické. Ale paralelně s tím je daleko více žádostí o azyl. Takže by mě zajímalo, jaké jsou eh, kapacity řeckých orgánů tyto žádosti zpracovávat a řešit i možná eh, odvolání a opravné prostředky. A další otázka se týká křehkosti právního základu celého tohoto systému. Demokratická kontrola, která v tomto je jaksi dosti eh, nepřítomná, A ani nehovořím o té ceně 3 miliardy zatím. Jak hodnotíte celkové náklady všech těchto aktivit, které probíhají v terénu, ty, čili nad rámec těch 3 miliard, ještě prostředky eh, dalších eh, financí, které jsou potřeba k eh, uhrazení k vlastně provozu těchto aktivit. Děkuji paní Spinelli. Děkuji. Podle právních analýz UNHCR se náklad, ta, ten postup umožnění um, přistěhovalců z, z různých zemí vyžaduje samozřejmě, abychom se drželi různými pravidly. včetně otázky registrace a nebo eh, tedy žádost o eh, mezinárodní ochranu. Musí všechny postupy být eh, hodnoceny rovnoceným způsobem. To znamená, žádosti o azyl musí být chráněny proti protiprávním návratům tyto osoby nesmí být vráceny do válečných zón, z nichž unikly. A pokud žadatelé eh, o azyl dostanou statut eh, azylantů, tak musí členský stát zajistit, aby požívali ochrany v souladu s mezinárodními standardy a normami. Ale zatím ani jedna z těchto záruk není Tureckem dodržena tohoto důvodu žádám o, o odložení této dohody, než se vyjádří CEDOP a další proti této ostudné záležitosti. A osobně a s jménem naší skupiny chci odkázat na to, co řekli o 90 ONG, které se e, zabývají uprchlíky a to, že Turecko není bezpečnou zemí. Čili neusněme na vavřínech této dohody. Hovořme eh, o číslech eh, v případě návratu. A připomínám i další stovky uprchlíků, které Turecko eh, zamítlo a vrátilo do, do Syrie. Už je to několik tisíc teď v posledních týdnech a měsících, včetně dětí, které byly vráceny do Syrie bez, dě, bez rodičů, děti bez rodičů, bez doprovodu. Neskrývejte, co se děje také v záchytných centrech v Řecku. Paní z Argentiny už velmi dobře popsala tu situaci. Takže pro, před námi neskrývejte to, co na této dohodě nefunguje. Um, děkuji. Paní Keller. Děkuji, děkuji za prezentaci. Děku, hodně věcí zůstalo otevřených. Můžete upřesnit ty změny, které Turecko provedlo ohledně ochrany uprchlíků? Pan premiér turecký řekl, že Turecko neratifikuje ženevskou umluvu se všemi dodatečnými protokoly, dalšími věcmi a právo na práci, tam už měl, eh, mělo něco být od ledna v platnosti. Můžete to nějakým způsobem komentovat? Pak bylo řečeno, že Turecko je bezpečné pro některé skupiny. Pro jaké skupiny? Proč skupiny? Evropský zákon velmi jasně hovoří o, o posuzování pro jednotlivce. Změní se to, to znamená, že už to nebude hodnoceno na základě jednotlivců, ale pouze na základě celkově národnosti? jak komise reaguje na kritiku UNHCR vůči dohodě s Tureckem. Dále se říká, že ti, ti uprchlíci, kteří dosta, do, dorazí po 20. březnu, ale kteří mohou zůstat v Turecku, požádat o azyl, ale nebudou mít nárok na relokaci. Přece žádná v relokačním rozhodnutí není žádná takováto lhuta. Proč si ji komise vymyslela? jste řekli, že jste znepokojeni situací v těch záchytných táborech, co s tím ale komise dělá. Zmínili jste mm, tu mimořádnou pomoc. Jaká mimořádná pomoc byla dána? včetně peněz, kolik, kdy, jak. Je to propláceno až na základě faktur nebo jakým způsobem. A pak, že přes Egejské moře přichází méně lidí. A vidí, víte, že se teď otvírá také ta delší cesta přes Magreb do Itálie, která bude nebezpečnější. Takže možná lidé zemřou, aniž o tom víme, protože moře je tam větší. Takže nevím, jestli se to potvrdí, ale uvidíme. Ráda bych na to slyšela nějakou odpověď. Někteří kolegové řekli, že by rádi slyšeli odpověď. Zdá se, že už nejsme zvyklí slyšet od komise odpovědi, ale bylo by dobré, kdybyste potvrdili, že to je že určitou výjimkou tuto, toto pravidlo. Mr. Eh, děkuji vám, pan Radek, prosím. Zadatel, уважаеми kolegy, pustíte месеци stane jasno, či máš... Děkuji pane předsedo, vážení kolegové, v uplynulých měsících se e, zcela odřejmilo, že bychom měli spolupracovat v této krizi nejenom na úrovni Evropské unie, unie ale e, země, ale e, společně, ale i s Tureckem, protože migrační eh, tlak na Evropu by to snížilo nebo se sníží, eh, pokud eh, syrští uprchlíci budou mít ochranu v Evropě, v Evropské unii. Ti, kteří přichází neprávně, zároveň budou, pokud budou vědět, že se ne, nebudou chráněni a nebudou považováni za uprchlíky. Je to i otázka vztahu mezi Bulharskem a e, Tureckem. Řecko se snaží pracovat e, proti nebo působit proti e, obchodu a proti převaděčům. A síť v činností by měla fungovat tak, že se přeruší určité trasy. A já navrhuji, abychom zajistili eh, bezpečnost hranic mezi Tureckem a Bulharskem. Jak můžeme být jistí, že nebude eh, žádná, eh, žádná trasa mezi Bulharskem a mezi Tureckem a Bulharskem. A poslední řečník. Když budeme přijmeme veškerá eh, opatření, eh, musíme to nějak vyřešit, aniž bychom házeli eh, uprchlíky do moře. Je řada oficiálních požadavků, které se dostávají do Řecka. A teď, když máme tu dohodu, tak máme prostředek a nyní musíme se snažit, aby fungoval. Když jsme disky, diskutovali o této dohodě s vysokým komisařem OSN pro uprchlíky, zapoj, eh, byla, eh, zapoj, bylo rozhodnuto zapojit i nevládní organizace a pomoci v táborech, kde není eh, dostatek potravy a lékařské péče. Vím, že podporujeme obchod, který vlastně z naší strany se eh, neplní, protože máme určitý morální problém. Paní Rosenberg řekla zcela jasně, že všichni žádají o status uprchlíka a eh, to není možné. Když máte veškeré údaje v ruce, jak dlouho bude trvat, než eh, tato centra úplně explodují, protože přicházejí pořád další a další. A eh, to ještě zhoršuje ten proces vyřizování eh, azylu pro žádatele o azyl určité země odmítají uprchlíky. Samozřejmě je zde problém hotspotů a e, hotspoty a střediska není možné uzavřít z hlediska bezpečnosti. Takže se snažíme hledat každý den e, řešení problémů, e, které jsme měli řešit už dávno. Děkuji vám. příspěvky poslanců byli velmi eh, kvalitní. Dostal jste řadu Eh, otázek jsou člen, eh, poslanci vyjádřili určité obavy a dřív, než budete odpovídat, eh, chtěl bych říci to, co říkala paní Argentiny, že už jsme zvyklí na to, že nedostáváme odpovědi, ale fakt je, že zde je operativní důležitá část a když se to nebude řešit, tak to skolabuje. To zcela jasně zaznělo tady. Nechceme na vás tlačit, ale vaše práce je práce, která, eh, kdy jste opravdu pod tlakem. Eh, omlouvám se za tato tvrdá slova, takže snažte se eh, maximálně odpovědět. Máme dostatek času. Prosím vás, pane Verbeji, snažte se odpovědět maximálně přesně. Děkuji vám. Zcela upřímně nepřišel jsem s sem s očekáváním velkých eh, sympatií eh, nebo osobních sympatií, protože to je spojeno s mojí prací a připomínky a otázky, které zde zazněly, jsou zcela jasné obavy eh, parlamentu a já se jimi budu zabývat a vynasnažím se na ně odpovědět i když nebudu třeba schopen odpovědět na všechny věci, ujišťuji vás, že eh, cokoliv je možné, uděláme proto, abychom v této záležitosti uspěli. tak, aby to bylo přijatelné podle evropských standardů. Takže to je taková úvodní poznámka. A nyní chci říci, že jsem rád, že mám příležitost zde hovořit, protože eh, vidím, že jsou zde i určité informační propasti, které musíme překlenout. A začnu tedy hned eh, konkrétně byla připomínka, že 95 lidí zažádalo o azyl. To není v současné době. 6375 lidí je na ostrovech a já vím, že 4351 eh, eh, pozažádalo o azyl, takže to určitě není 95 a e, e, rovněž nemůžeme rovnou e, učinit rozhodnutí, že když máme požadavek o status o, o, o azyl, tak všichni tyto lidé automaticky zůstanou v Řecku. Je velmi podstatný počet těchto lidí, kteří budou vráceni a zcela jasně chci říci, že tyto případy se musí vyhodnocovat individuálně, v tom se politika v žádném případě nezměnila. Ale změny, ke kterým eh, dochází a došlo v Turecku, a teď uvědomujeme si tu záležitost Syřanů. E, v Turecku je spousta Syřanů a e, e, Turecko učinilo určitý závazek, který se teď stává zákonem, že Syřané, kteří se mají navrátit, mají dočasný ochrany, dočasný status tak, aby to odpovídalo eh, aplikovatelným mezinárodním úmluvám. To je velmi jasné. A dále je velmi jasné, že už předtím, než byla uzavřena dohoda, na základě bilaterálních readmisních dohod mezi Řeckem a Tureckem se vraceli ekonomičtí migranti. To znamená ti, kteří nemají nárok na mezinárodní ochranu. Velmi početná skupina lidí patří právě do této, nebo hodně lidí patří do této skupiny a v této, tento trend bude pokračovat. Zároveň zaznělo hodně otázek, které se týkaly relokací. Jsou zde zcela jasné závazky týkající se relokací a pokud jde o komisi, tak my budeme vyžadovat členské státy, aby plnili tyto své závazky, protože se to týká lidí, kteří přišli před 20. březnem, a nejenom proto, ale i proto, že, eh, a protože došlo ke změně právní, eh, právních eh, stanovisek, ale hlavně proto, že v principu prostě tito lidé se budou vracet do Turecka, pokud na základě individuálního hodnocení se nedospěje k závěru, že to není možné. Ještě k těm relokacím zda je ještě dostatek míst, myslím si, nebo dostatek eh, eh, prostoru. Myslím si, že opravdu ano, 55 tisíc lidí zůstalo v Řecku a ne všichni z nich Eh, mohou být přemístěni na základě relokačního programu. A kromě toho je možné relokovat až 66 tisíc lidí z Řecka. A v tomto smyslu si nemyslím, že se dohoda eh, o relokacích do té míry změní tak, ale každopádně je to otáz, věc, o které se stále jedná. A tím se dostávám k otázce, zda jsou alternativní řešení. To je velmi dobrá otázka. Ze svého místa nevidím žádné perfektní řešení. Fakt je, že situace tak, jak byla, byla vlastně neřešením, protože ta situace byla chaotická, lidé přicházeli o život. A myslím, že nikdo nemůže říci, že to bylo dobré řešení. Teď máme relativně komplexní řešení. Samozřejmě jsou vůči němu, eh, je vůči němu kritika, jsou určité obavy, které se ho týkají, ale samozřejmě eh, o tom se dá vždycky jednat v rámci eh, tohoto řešení. A pak je zde několik dalších bodů, které zazněly. skupiny a jednotlivci. Už jsem řekl zcela jasně, že hodnocení bude individuální. To se nemění, protože to je jediný způsob, jak to může být legální. Čili individuálně se budou vyhodnocovat žádosti. Já jsem eh, osobně nevyhodnocoval žádnou eh, žádost, protože eh, já, to není moje práce, ale každá žádost o azyl bude individuálně vyhodnocena. Prostě tak to je. A nyní. Další obavy co se bude, stá, eh, co se bude dít s dalšími národnostmi. Zase to, se budou vyhodnocovat tyto záležitosti individuálně, ale je třeba očekávat, že, jak jsem říkal, pokud jde o ekonomické migranty, eh, Eh, oni obvykle přišli, ještě než eh, bylo toto všechno dohodnuto, ale jejich situace je jasná v tom smyslu, že také jejich eh, žádosti budou vyhodnoceny individuálně. A mohu říci k tomu, co se děje a jak jaký bude další postup, že lidé mohou být vráceni jenom pokud to bude odpovídat, pokud to bude zákonná akce. A co? jak už jsem říkal, zvýší počet lidí, ale e, nelze e, to udělat e, z jednoho dne na druhý, čili předpokládá se, že za určitou dobu bude dostatečné množství expertů, ale určitě to bude určitou dobu trvat a postupně se jejich počet bude zvyšovat. Eh, Martene, eh, mohu se zeptat na jednu věc. Eh, hovořili jste o tom, že to lze udělat ze dne na den. Máte 30 vyškolených lidí v Evropské unii je spousta vyškolených expertů. Možná si ani neumíte představit, kolik je tady vyškolených mobilních dobrovolníků, kteří tam nejsou proto, aby vyhodnocovali eh, tyto eh, žádosti. Eh, to není věc, která by zazněla jenom tady, na tom se hovořilo na schůzích jiných výborů, protože máte 30 vyškolených lidí a říkáte, že, vyžadu, že trvá určitou dobu, než se vyškolí další. Když máme takovouto situaci, já jsem eh, se setkal s lidmi, kteří jsou v těch detenčních centrech pro, eh, ďábel je tady e, skryt v detailu, protože k dnešku máte 300 lidí, je jich potřeba 400, je to e, obrovská operativ, obrovský operativní problém. E, netlačím na vás nebo nevydírám vás, ale chci se dostat e, k podstatě věci. E, jak je to tedy s těmi požadavky e, na jejich vyškolení, když máme okamžitou potřebu těchto lidí? Promiňte, že takto naléhám. Mohu to vysvětlit. Školení není dlouhé, musí, eh, nezačínáme od nuly, ale musíte vědět, jakým způsobem eh, ty žádosti vyřizovat. Takže tato první skupina, tato první skupina eh, byla školena, byla vyškolena během jednoho a půl dne, to není opravdu žádné dlouhé školení. A fakt je, že někdy je organizační problém, protože víte, že jsou určité limity eh, toho, jak postupovat. My expandujeme co nejvíce, ale ty lidi je třeba nějakým způsobem začlenit do systému. A já teď nehovořím o, rok, o letech nebo měsících. Fakt je, že to rozšíření nebo ten růst je velmi rychlý a děláme to odpovědně, nebo myslím si, že toto je odpovědný způsob, jak to dělat, protože jenom když to dobře zorganizujete, tak můžete mít dobré výstupy, protože jde o logistiku a zvládnutelnost a ři- uředitelnost toho pro- eh, procesu. Eh, eh, když tři ze čtyř jsou ochotní takto pracovat. Eh, myslím, že by to eh, mohlo být reálné. Takže eh, teď jsou žádosti o, o žádosti, otázky a velmi rychle. Já jsem až dosud považovala komisi za partnera, se kterým se dá hovořit otevřeně. Občas jsou obtíže, ale nakonec se vždycky s ní dalo mluvit. My jsme vás prosili, abyste konkrétně odpověděl na konkrétní otázky a ani jedna z těch sedmi otázek, eh, které jsem položila, nebyla, eh, nebyla vámi odpovězena. Já vím, že nemůžete odpovědět všechno najednou, ale takhle to zkrátka nejde. To je skandál, to bych chtěla zcela jasně říci a to je, eh, chtěla bych to tady, my, my tady, my tady nejsme pro legaci, my jsme parlament, který má právo na odpověď. Tak Mr. Verby still has time to answer the question. Stále je čas na odpověď. Takže myslel jsem, že máte ještě nějakou dodatečnou otázku k těmto procesním zá, záležitostem, paní Guillaume. Nevím, jestli mi můžete odpovědět, ale když hovoříte o tom, o těch počtech 30 nebo 32, který další 30 ehm, mají vyškolit za den a půl, co to je za lidi? Kdo to je? To jsou příslušníci e, z jiných členských států, kteří zodpovídají za provádění ochrany, nebo kdo, odkud, eh, co, co to je za lidi? Okay, and then... a, ano, a ještě paní Cipl, stručně. Pak Venver, pan Verve může pokračovat. Ich will noch mal... Děkuji, pane předsedo. Já bych se ještě chtěla eh, vrátit k otázce, kdo požívá ochrany v Turecku vy jste ve své odpovědi řekl, že Syřané a jinak jsou tu ještě ekonomičtí uprchlíci, ale e, odhledněme od toho, že já nikdy nepoužívám pojem ekonomické uprchlíky, protože oni neprchají pouze před chudobou, ale my posíláme zpět i další. Iráky, kur, Iráčany, Kurdy, Jezídy, Afgánce a v mnoha případech nezískají v Turecku e, asilový status. A tak já se ptám ještě jednou, e, jak to může být slučitelné s Evropou evropským právem, že posíláme lidi do země, kde nezískají bezpečný status. E, můj dojem je, a to určitě není vaše odpovědnost, že komise a členský stát, členské státy nejen vyjednali pochybnou dohodu, ale i když e, možná to pozitivně dopadne, tak ty e, tak ty předpoklady nejsou vůbec naplněny. To je katastrofa. A ještě jednu otázku k liberalizaci víz. Já doufám, že ty standardy, které máme pro udělení e, liberalizace víz a které jsou důležité, nebudou teď oslabeny, ale že teď budeme trvat na jejich dodržení. Bez mikrofonu. Tak prosím, pokračujte. Omlouvám se za přerušení. Takže kdo jsou ti lidé z EASO, byla otázka. To jsou eh, tedy případy, kteří jsou zvyklí na uh, vedení těchto pohovorů. Čili to školení ne, není o tom, aby se vůbec od začátku naučili tuto práci, ale aby se zajistilo, že bude existovat uh, určitá konzistentnost při přijímání těch rozhodnutí. A konečné rozhodnutí bude samozřejmě muset být přijato řeckými státními příslušníky podle řeckého práva, ale oni předpřipraví ta rozhodnutí a tímto způsobem mohl, lze rozšířit kapacitu, ale v konečném důsledku je to řecké rozhodnutí. Pokud jde o, ty, o tu další poznámku, tak k tomu mohu říci jen to, a to opakuji, Legalitu systému lze posoudit teprve, až uvidíme přijatá rozhodnutí. Už jsem vícekrát řekl, že tato rozhodnutí budou zbyt založena na individuálním posudku. Možná bych měl pokračovat ještě s dalšími odpověďmi. beru na vědomí další výhrady k jiným národnostem. Stále jsme ještě ve fázi diskuzí, pokud jde o tuto záležitost. A beru na vědomí řadu připomínek, doporučení, silných doporučení, například pokud jde o dohled nad finančními prostředky, které se vynaloží, vynakládají. K tomu mi dovolte ještě říci, protože jde o prostředky z komunitárního rozpočtu, tak platí všechna pravidla a postupy obvyklá. Dále to byly otázky ohledně toho, jaká kritéria budou používána pro přesidlování. To bude vycházet z kritéria zranitelnosti OSN. Co až se dosáhne ten limit 72 tisíc. Byla tu dohoda, že to bude 72 tisíc. Nemohu spekulovat o tom, co se stane později. Protože to není mé pravomoci říci. otázky k tomu, jak Řecko změnilo svou legislativu. Pokusil jsem se vysvětlit, že Řecko zapracovalo do své legislativy kritéria na určení toho, jestli je země eh, bezpečnou třetí zemí. A pokud tomu tak je, tak samozřejmě to může být rozhodnuto o nepřípustnosti. A pak jsou tu lhuty pro odvolání a tak dále. Já nejsem právní specialista, ale aspoň tak, tak to rozumím těm hlavním změnám. k nevládním organizacím, které přehrušily svoji činnost. Těžko se k tomu vyjádřit. Každá nevládní organizace, každá organizace přijímá svá vlastní rozhodnutí. Já to musím respektovat. Některé nevládní organizace mají ve svém statutu, že nemohou pracovat v uzavřených centrech. ale co můžeme dělat a také děláme, je, že prostě pak řešíme následnou situaci. Dali jsme k dispozici mimořádnou pomoc, hovořilo se o částce 30 milionů, jestli si dobře vzpomínám, na catering, na zdravotnické a e, sanitární služby A pokud vím, tak to funguje, ale, a tady vůbec nic neskrývám, Situace v těchto uzavřených centrech není ideální. A to zejména z důvodu um, toho, že jsou uh, nadměrně uh, osídleny, přetíženy a bylo by dobré, kdyby nevládní organizace byly ochotny se vrátit, některé se vrací. To vidím. A ještě tu byl dotaz ohledně toho, kolik eh, prostředků by bylo k dispozici za tímto účelem. Máme k dispozici 270 milionů na dalších šest měsíců za řeckou stranu. Takže to je možná z mé strany vše zatím. Omlouvám se za otázky, které jsem možná nezvládnul pokryt. Je to na předsedovi, prosím. Děkuji za tyto odpovědi. A kolegové, je těžké to jen tak schrnout, ale pane Verve, určitě bychom chtěli, abyste se k nám vrátil a abyste nás eh, pak spravil o, o operačních otázkách. Bylo to samozřejmě tvrdé, ale ono to musí tak být. Je to jedna z největších krizí, eh, která kdy postihla Evropskou unii. Poslanci často vědí, co se eh, děje i z hlediska jejich zemí a jsou tu obavy v celém politickém spektru eh, týkající se operačních, právních, lidskoprávních záležitostí napříč celým spektrem. Není to omezeno jen na jednu skupinu. Paní z Argentiny poukázala na tu mezivládnost eh, a radu já jsem neviděl tento problém, kdyby operační záležitosti mohly úplně všechno zničit za pár týdnů. Každopádně máte velmi těžký úkol, ale doufám, že předně eh, zohledníte to, co dnes tu zaznělo. Buďte s námi v kontaktu ohledně toho, jak eh, se bude tato situace dál vyvíjet. Rádi vás eh, znovu uvidíme. Vím, že možná pro vás to nebude příjemné, ale my vás rádi uvidíme. Děkuji za vaši dnešní disciplinovanost a za vaše otázky. Děkuji ještě jednou, pane Verve. Colleagues, we have votes at 10.45. Hlasování v 10.45, takže ještě neodcházejte, zůstaňte tu, až se dostaneme k hlasování.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 because the votes are about to begin. Tak kolegové, hlasování začne, ale zdá se, že vy ještě nejste připraveni začít. Prosím, posaďte se na svá místa. Kolegové, bude toho hodně elektronicky, takže připravte si hlasovací karty. Je tady někdo, kdo nemá hlasovací kartu? Pokud nemáte, dejte znamení. Pokud nemáte hlasovací kartu, budeme připočítávat váš hlas. Než si všichni sednou, chtěl bych oznámit, že paní Koraca Bild tu má skupinu švédských studentů, kteří jsou srdečně vítáni na našem zasedání výboru Libe. Okay, is everyone ready? Takže jste všichni připraveni? Tak, vážení kolegové, začneme prováděním směrnice o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí z hlediska rovnosti mužů a žen. Naší zpravodajkou je Molly Björk. Chce zpravodajka něco říci před hlasováním, nebo můžeme rovnou hlasovat? Budeme rovnou hlasovat. Takže začínáme pozměňovacím návrhem 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 37. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato 39. První část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 43. Zahajuji hlasování. Jeden, jeden bez hlasovací karty FPP. E Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Omlouvám se, kolegové, jenom na chvilku pauza. Kompromis 5 teď. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 51. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 53. Zahajuji hlasování. Ano, 53. Končím hlasování. Zamítnuto. 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 60. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 61. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Slyším nějaké instrukce tady. Končím hlasování. Přijato. 64 zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 66. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 67. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 69. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Kompromis 6 první část. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromis 6 druhá část. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Návrh 77. Zahajuji hlasování. končím. Přijato. 78. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 80, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 82. část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7. První část. Zahajuji hlasování. Kompromis 7, první část. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7, druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 84, první část. Zahajuji hlasování. Omlouvám se, kolegové. Ne 84, ale kompromis 8. Vrátíme se o něco zpátky. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 84, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 84. Druhá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 87. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 89. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 90. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 92. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 92 druhá část. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 93, ne, omlouvám se, kolegové, kompromis 9. Zahajuji hlasování. Kompromis 9. Končím hlasování. Přijato. 94. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 95. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 97. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 98. Zahajuji hlasování. Děkuji. Končím hlasování. Přijato. 99. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 100. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 101. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 102. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 103. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 104. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 105. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 107. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 108. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 110. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 112. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 113. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 115. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 115. Zahajuji hlasování. Omlouvám se, 116. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 1. Citace. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Tři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Můžeme toto vzít unblock? Můžeme to vzít unblock? Až po sedmičku? Takže až do sedmičky unblock? Takže návrhy 3 až 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 9, zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Návrh 10, zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromis 1, zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Návrh 12. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 14. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 15. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 17. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 18. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 19. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 20. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2, druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď budeme hlasovat o celém textu v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 31 hlasů pro. Takže gratuluji zpravodajce. colleagues, we move Kolegové, rovnou přejdeme k dalšímu hlasování, kdy budeme hlasovat o návrhu zprávy o přístupu veřejnosti k dokumentům v letech 2014-2015. Spravodajkou je Laura Ferrara. Chcete promluvit napřed nebo přejdeme rovnou k hlasování? Děkuji. Pane předsedo, chtěl bych, chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům za příspěvky k vypracování této zprávy. Doufám, že dnes bude přijata vzhledem k tomu, že by to dokázalo fakt, že Evropská unie eh, chce občanům poskytnout transparentnost a účast a chce zajistit zjednodušení přístupů k dokumentům evropských institucí stejně tak jako zajistit účast, jejich účast ve všech fázích rozhodovacího legislativního eh, procesu. Takže ještě jednou děkuji stínovým zpravodajům a přeji dobré hlasování. A nyní tedy rovnou přejdeme k hlasování. Kompromis 1 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis dvě Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměvací návrh 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. Pozměvací návrh 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 16, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 17, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 18, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 22. Zahajuji eh, první část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Všichni hlasovali? E, promiňte, eh, máme tu určité spoždění ve stroji, takže je schválen druhá část pozměňovacího návrhu 22, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 3, první část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Kompromis 4, první část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Pozměňovací návrh 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítá se, 37, zahajuji hlasování, končím hlasování, schválen 39, zahajuji hlasování, končím hlasování, Přijat 41, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Kompromis 7a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 53 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 56 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. E, kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítá se kompromis 9, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 63, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 62, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 65, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 71, zahajuji hlasování. Končím hlasování. schválen 73 závěr hlasování. Končím hlasování. Schválen kompromis 9a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 78. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 79. Zahajuji hlasování. Eh, kolegové, eh, nemá, nemáme hlasovat o pozměňovacím návrhu 79, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 80. Zahajuji hlasování k 80. Končím hlasování. Zamítá se pozměňovací návrh 81. Hlas, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 83. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 82. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Kompromis 10. Zájuji hlasování. Končím hlasování. Schválen kompromis 11, první část. Končím hlasování. Schválen druhá část Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 90. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 92 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. 93 zahajuji hlasování. 93 prosím hlasujte. Končím hlasování. Schválen. 94 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 95. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 96. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 97. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 98 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. A tenhle může být problematický. 99 zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítá se. Pozměňující návrh 100, první část, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schválen pozměňující návrh 102. část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 101, první část, zahajuji hlasování, končím hlasování, schválen druhá část, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítá se 102, zahajuji hlasování, končím hlasování, Zamítá se 103. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 104. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 106. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 107. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 108. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 109. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 110. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 111. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 112. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 113 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. A nyní úvodní ustanovení, pozměňovací návrh číslo 1. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen. Pozměňovací návrh 2 eh, a 8 jsou identické. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen. A unblock 3 až 7, je to možné? Ano, čili pozměvací návrhy 3 až 7 v úvodních ustanovení. Ne, nemůžeme to udělat. Byl jsem trochu moc optimistický, takže pozměvací návrh číslo 3 hlasujte. Končím hlasování. Schválen pozměvací návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat sedm zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen tež. A e, nyní tedy zde máme stanovisko Jury. O Jury 1 budeme o něm hlasovat? Ne, to neděláme. Takže, kolegové, budeme hlasovat eh, o odstavci 1, Jury 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ne, schválen. Odstavec 3, Jury, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen Odstavec 8 jury. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen odstavec 13. Jury. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Rovněž přijat. A e, konečné hlasování e, bude nominální. Zahajuji hlasování. jmenovité. Přijato 45 hlasy proti jednomu zamítavému. Blahopřeji zpravodajce. A poslední kolegové, e, týká, e, další hlasování se týká kroků v návaznosti na usnesení o zprávě Senátu USA o používání mučení v CIA. Spravodajem e, jsem já za výbor. Nebudu k tomu mít žádné připomínky, takže pozměňovací k návrh 33 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se pozměňovací návrh 34, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 35. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nyní končím hlasování přijat. Pozměňovací návrh 36, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schválen 37, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schválen 39, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijat 439 za hlasování. Končím hlasování. Schválen 40 za hlasování. Končím hlasování. Schválen 41 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. 42 zahajuji hlasování. Ča, končím hlasování. Schválen. 43 první část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 46. E zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 47, 48 a 49 jsou identické. Hlasujeme tedy o všech. Končím hlasování. Schválený 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 51. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 52 za hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 53 za hlasování. Končím hlasování. Schválen 57, 58, 59 identické. Zahajuji hlasování o nich. Končím hlasování. Schválený. 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 61, 62, 63 identické. Hlasujeme o nich. schválený. Pardon, bylo uzavřeno hlasování mezi tím 64 zahájí hlasování. Končím za hlasování. Zamítá se 65 zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 66. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schválen 67, 68, 69 jsou identické, hlasujme o nich. Končím hlasování. Schváleny Pozměňovací návrh 70. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 71. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 72. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. schválen. 74, 74, prosím, za hlasování, končím hlasování. Schválen. 75, první část, zahajuji hlas, ne, promiňte, jenom budeme hlasovat o druhé části pozměňovacího návrhu 75. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 77. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. schválen 78, zahajuji hlasování. Ne, promiňte, jdeme na pozměňovací návrh 81, první část, hlasujte. Končím hlasování. Schválen pozměňovací návrh 81, eh, druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválena 82. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 83. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 84. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 85. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 86. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. A nyní úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh 1. Zájevy hlasování. Končím hlasování. Schválen pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. schválen tři zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen čtyři a pět jsou identické. Hlasujte o nich. Končím hlasování. Schváleny šest zahajuji hlasování. Eh, pokud ch... ne, šest je schválen a sedm až jedenáct do jedenáct, můžeme eh, odpoví, můžeme hlasovat společně unblock, takže jste už unaveni, takže 7 až 11 unblock zahájí hlasování, končím hlasování a jsou schváleny. 12 a 13 jsou identické, hlasujme o nich. Končím hlasování, také jsou přijaty. 14 zahajuji hlasování. Končím hlasování. E, e, přijat. 15 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 16, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 21 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 22 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 23 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 24, 25, ne, promiňte, napřed pozměňovací návrh 24, hlasujme. To bylo jenom zbožné přání. Končím hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrhy 25 a 26 jsou identické, hlasujme o nich. Končím hlasování. Zamítají se 29. Eh, Zahajuji hlasování. 29. Ne, promiňte, pozměňovací návrh 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování k pozměňovacímu návrhu 27 je schválen a 29 nyní. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítá se pozměňovací návrh 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. A nyní eh, hlasování o celém textu, tak jak byl změněn. Ne, eh, paní Jolie, chcete objasnění? Byl bych, byla bych ráda, kdybyste nám ještě jednou řekl, zda pozměňovací návrh 77 byl schválen, a nebo zda byl zamítnut 77. Eh, to bylo vyškrtnutí odstavce, ten byl schválen moc rychle jsem, moc jsem asi spěchal, čili odstavec 13, pozměňovací návrh 77, eh, to vyškrtnutí eh, bylo schváleno. Je to teď jasné? Já jsem neřekl slovo eh, vyškrtnutí, jenom jsem řekl pozměňovací návrh 77. Je to teď tedy jasné všem? Je to jasné? Takže, kolegové, nyní budeme hlasovat o změněném, o pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ne, ještě ne, prosím. je, je schválen 27 hlasy proti 22. Někdo se, eh, eh, eh, někdo se nezdržel. Tím končím hlasování, kolegové. A přecházíme rovnou k dalšímu bodu na pořadu jednání. Takže prosím, pokud budete opuštět sál, tak potichu. dostávám se rovnou k bodu not after Colleagues, we, we're short of time, so if you're leaving... Takže pokud odcházíte, tak prosím eh, rychle budeme pokračovat dvěma důležitými body. Okay, colleagues, so we're on point 11, provisional measures in the area of international... Takže jsou to dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Švédska v souladu s článkem 9 podle rozhodnutí z 2015-1523 a článku 9 rozhodnutí Rady EU 2015-1601 a naší zpravodajkou je paní Ska Keller, Čili jde o návrh eh, zprávy, máme rozhodnout o lhutách pro předkládání pozměňovací návrhy, vysvětlení 15. prosince komise předložila návrh na dostat eh, dočasné pozastavení relokačního mechanismu ve prospěch Švédska na základě rozhodnutí 2015 1523, 2015 1601 a souladu s článkem 9 tohoto rozhodnutí členské státy pozastavují svou povinnost relokovat přistěhovalce v případě, že dojde k přílivu při, um, obyvatel třetích zemí. A paní Skákele předloží svůj návrh této otázce. A já jí dám slovo a poté dáme příležitost dalším kolegům položit otázky. Takže po tomto úvodu se chci obrátit na paní Keller, zda by mohla stručně předložit svou zprávu. Pro, pokud odcházíte, tak eh, prosím, abyste tak činili bez hluku. Děkuji a děkuji stínovým zpravodajům za eh, laskavou, konstruktivní spolupráci v této věci. Jak jste již zmínili tuto zprávu, jsme sepsali proto, že Švédsko zaslalo do komisi dva dopisy 5. Prosinc, 5. listopadu, kdy požádali, eh, aby tedy mohli využívat relokační eh, systém a poté, aby bylo pozastaveni, aby byli vyloučeni. Čili první, aby byli součástí eh, toho relokačního systému a zároveň, aby z ní měli výjimku. Víte, že to bylo nastaveno v loňském roce, byli jsme konzultováni jako parlament a aby to bylo úplně jasné, tato výjimka, kterou Švédsko žádá, se týká návrhu komise z 15. prosince 2015, čili 120 těch 120 tisíc. To není výjimka z těch 160 tisíc, protože to se dě, jsou tu dvě části. 40 a 120 tisíc. Nehovoříme teď o těch 120. A eh, těch chce eh, Švédsko tu výjimku. Také Rakousko požádalo o dočasné pozastavení eh, relokačního mechanismu. Parlament však nebude konzultován v tomto případě. Nevím, proč je tomu tak, ale tak to prostě je. A žádný členský stát už nemůže požádat o pozastavení, protože k tomu byla lhuta, což bylo 26. prosince loňského roku. Ovšem členské státy mohou stále ještě požádat do um, září tohoto roku, aby uh, naopak eh, se stali příjemci relokace. Je tu návrh komise, jak řešit ten, tu švédskou žádost. Komise navrhuje dát Švédsku tuto výjimku na jeden rok. Ale Švédsko by pak nebylo příjemcem relokační podpory. Víme, že Rada má velkou většinu ve prospěch tohoto návrhu komise. <clears throat> A Rada to tudíž eh, prosadí. Ale my musíme vyjádřit náš názor a to uděláme. Můžeme buď schválit návrh komise nebo ho zamítnout. To jsou ty dvě varianty, které máme. Švédsko, jak všichni víme, bylo dosud modelem navzdory nedávných právních změn Eh, tedy žádného azylového mm, právního systému oproti jiným členským státům. Vždy eh, měli více přistěhovalců než jiné členské státy. Ještě, ještě když přicházelo hodně Syřanů, tak eh, Švédsko přímo povolovalo pobyt Syřanů. Velmi dobré přijímací kapacity a standardy i pro nezletilé bez doprovodu. Myslím, že tam Švédsko je dobrým příkladem. Dívala jsem se na různá centra ve Švédsku a myslím si, že jiné členské státy by si to měly vzít jako příklad. Jistě, že slyšíme eh, stížnosti a požadavky všech členských států o tom, že jejich azylové systémy jsou eh, vystaveny tlaku. Což je pravda. Ať už máte jakýkoliv systém. Když máte malý no tak samozřejmě, že je vystaven tlaku, jen když přijde pár navíc. Ve Švédsku byl systém dobrý, ale dostal se pod tlak, protože přišlo hodně uprchlíků. Měl bych se podívat na ta čísla, myslím, že 163 tisíc uprchlíků, které Švédsko v loňském roce přijalo. A my jakožto tým stínových zpravodajů jsme měli zasedání 2 plus 16. března před eh, to uplynutím lhuty pro předložení zprávy, výměnu názoru. Stínoví zpravodové řekli, že by chtěli slyšet také švédské experty, takže jsme uspořádali tento týden zasedání se zástupcem švédských eh, eh obcí a zástupcem švédské zelové služby migrační rady. To bylo velice zajímavé a opět to poukázalo na ty výzvy, jim Švédsko čelí. Čili tolik základní informace. Mé osobní doporučení, jak jsem to předložila ve zprávě, je neřídit se doporučením komise dát švédskou výjimku na jeden rok. Samozřejmě, že oceňujeme veliké úsilí Švédska čelit výzvám, který musí čelit, ale i tak si myslím, že by bylo dobré požádat Švédsko, aby i tak relokovalo ty lidi, kteří, kteří, které mají přemístit z těch 220 tisíc. Jistě, že Švédsko zůstalo trochu osamoceno, zatímco jiné členské státy neprojevili solidaritu, zatímco Švédsko ano. Ale teď, když máme mechanismus solidarity, to by bylo divné, Kdybychom pak řekli, že Švédsko může z tohoto režimu solidarity vystoupit, jestliže Švédsko má být modelem, tak by mělo vést i v tomto mechanismu solidarity, tak aby jiné členské státy šly tímto směrem. Také když se díváme na ta čísla z těch 120 tisíc, Švédsko požádalo o relokaci 567 z Itálie a 1830 z Řecka. Z Itálie 567, z Řecka 1830 za dva roky. I když Švédsko je pod velkým tlakem, myslím si, že tato čísla nejsou příliš vysoká, mohou je zvládnout díky tomu, že mají vynikající služby a, a lidi, které jsme potkali, některými jsem se potkal, setkala já. Ta čísla nejsou tak obrovská, z těch 120, 120 tisíc, i z těch 120 tisíc je jen symbolické. Takže je důležité říci, že tento, že bychom neměli dávat členským státům výjimky z tohoto mechanismu solidarity. Škoda, že se můžeme vyjádřit jen ke švédskému případu a nikoli v krakouskému, tak to je. Ale chci po kolezích, aby vyslali jasný signál, že eh, i tak je ta relokace zahrnuje pouze malý počet lidí. Měl by to být pouze začátek. A teď je potřeba, aby to všichni dodržovali. Neměli bychom u umožnit eh, tak, takové vyhýbání se. S tím, že komise již nyní oznámila nové změny relokačního systému, to, co mělo původně být pro Maďarsko, protože Maďarsko mělo být příjemcem, ale Maďarsko pak řeklo, my nechceme. Takže tato místa se pak transformují do, v dobrovolný systém přesídlování ale také pro takové věci jako studenti, <coughs> aby studenti mohli studovat v EU. A 55 tisíc lidí, kteří měli být relokováni z Maďarska, tak ta místa budou použi- použita teď k velmi odlišnému účelu. A bylo těžké vůbec se dostat k tomuto výsledku. Eh, přijali jsme, že budeme byli pouze konzultováni, v budoucnu chceme mít spolurozhodování, neměli bychom eh, umožnit, aby tento relokační mechanismus byl rozředěn. Relokace musí zahrnout všechny členské státy. Je to mechanismus solidarity, počty jsou nízké, tak ať všechny členské státy eh, nesou zodpovědnost za tato čísla. To je všechno, co chci k tomu říci. Děkuji všem stínovým zpravodajům a doufám, že nás čeká dobrá diskuze dobré závěry. Děkuji kolegové, to je velice důležité a citlivé téma. E, máme pak ještě bod pana Kirkhoupa o ECRIS. E, musíme končit ve 12.30, takže prosím, mějte to na paměti a každopádně to považuji za velice citlivý bod. Musíme si vyslechnout všechny stínové zpravodaje po tom jasném prohlášení eh, pozice zpravodajky. Že prosím, vyjadrujte se co nejstručněji a nejjasněji. A začneme EPP. Anna Maria Kuraca byl, prosím. Pakliže je připravená. Děkuji, eh, pane předsedo. Jak říkala Ska Keller, Švédsko zůstalo o samotě. Eh, já bych chtěla hovořit trochu déle, protože ty závěry, které vyvodila ze svých argumentů, jsou naprosto nepřijatelné a neobhajitelné. Takovéto argumenty by vedly k tomu, že Švédsko, stejně jako každý jiný členský stát Evropské unie, eh, který byl vystaven nadměrným nátlakem, nátlaku, nadměrnému nátlaku by měl získat podporu. Některé státy mají hotspoty, obrovskou podporu s financováním uprchlíků, další zařízení, humanitární pomoc, eh, Frontex a tak dále. Různé nástroje, eh, které Evropská unie má eh, na podporu členských států pod nadměrným tlakem. A Švédsku místo toho říkáme, a to teď taková jsou čísla. 703 321 eh, dětí, z čehož asi 300, 36 tisíc dětí je nedoprováz, jsou nedoprovázení. Eh, to je více než v celé Evropské unie. V absolutních číslech. Švédsko má většinu v absolutních číslech nedoprovázených nezletilých a dětí. Eh, proč nezačít od toho? Já si myslím, že nejen by členské státy měly oceňovat, že Švédsko zachází s dětmi podle nejvyšších standardů a azylového balíčku Evropské unie, ale také proto, že děti vyžadují mnohem více zdrojů, eh, aby byla zachována jejich důstojnost. Eh, Švédsko má sklus 14 000, 1435 případů. Eh, a na to je větší rozpočet, než je rozpočet na obranu. Počet zaměstnanců v migračním úřadu se zdvojnásobil. 60 obcí, eh, což je v podstatě polovina, eh, říká vládě oficiální cestou, že už nemohou plnit zákon. Počet lidí, kteří přicházejí, je 160 tisíc v únoru 2016, 163 tisíc v únoru 2015. V listopadu, pane předsedo, Švédsko přijalo 11 tisíc lidí týdně. Švédsko je zemí prvního příjmu, protože mnozí z těch lidí přicházejí do Švédska neregistrovaní takže Švédsko musí najít zdroje na konečnou integraci do škol, do zdravotnictví, do pracovního trhu, ale zároveň jakožto první země příjmu musí mít zdroje na snímání otisku prstů, eh, registraci a eh, veškeré úkony spojené s azylem. Já nevím, proč jakékoliv další opatření na podporu členského státu pod nadměrným tlakem je zkrátka přijato eh, komisí. To je otázka toho, jak využíváme našeho rozpočtu na uprchlíky. Právě jsme slyšeli o Rakousku. Švédsko je jediná země, která plní pravidla. Je první, kdo eh, přivítal uprchlíky z Eritreje relokované z Itálie, e, byly u toho fotky komisařů, média a tak dále. E, je to země, která dává na uprchlíky nejvíc. Je to země, která dává nejvíce na zařízení pro Sýrii e, 70 fondu na uprchlíky je financováno ze Švédska. Švédsko se účastní Frontexu, EUNAFOR a tak dále. A v podstatě vy z Švédsku řeknete, protože jste nejlepší, tak vás potrestáme. Solidarita platí pro všechny, kromě vás. Protože jste dobří, nepotřebujete pomoc. Tak, takhle vypadá solidarita v Evropské unii a nebo je to tak, že země, které neudělaly nic pro výstavbu vlastních kapacit, které ne- nezaměstnali více lidí, které eh, sy- eh, stabilní systém zpracovávání migrantů, které neudělaly nic pro dodržování zákonu, tak ty dostanou podporu. Je to normální, paní Keller? Já si myslím, že je to skandální. Já si myslím, že tohle je ostuda, Vezměme ty Švédy, kteří byli na nádražích, ti dobrovolníci, kteří roznášeli vodu a jídlo, občanské skupiny, mladí lidé pomáhali, jak jen mohli a vy jim řeknete, kašleme na vás. A pane předsedo, chtěla bych říci, že paní Ska Keller by si měla uvědomit, že je zelená. Současná vláda ve Švédsku je zeleno-socialistická vláda. A tato vláda žádá o jednoroční odklad. Tady není řeč o nepřijímání uprchlíků nebo o uzavírání hranic. Eh, Každý den přichází nyní do Švédska 700 uprchlíků. Jde o jednoroční odklad. My říkáme, chceme dále vítat uprchlíky, chceme dále dodržovat standardy, ale prosím, nenuďte nás uh, dávat nemůžete nás to dávat nyní. Dejte nám trošku času, dejte nám trošku času, aby eh, instituce se vymanily z té krizové situaci, nesnad k normální situaci, ale aspoň k tomu, aby zvládali dodržovat důstojnost a právní jistotu. Tohle je nepřijatelné, prosím, odmítněte zprávu paní Killer a podpořte návrh komise. Okay, um, on behalf of the... Děkuji. Spravodajce dáme slovo nakonec, protože budeme muset reagovat i na ostatní. Teď za SD eh, jak stínová zpravodajka eh, paní, je stínová zpravodajka paní Post, ale dám slovo paní Head. Ne, tak paní Zipl jménem Soraji Post. Děkuji, pane předsedo. Migrace je vždycky do určité míry eh, emocionální téma. A já bych ráda, kdyby v té debatě bylo méně emocí, protože, jak pan předseda říkal, toto je velice ožehavé téma. E, do určité míry chápu a podporuji e, návrh Skakeler vzhledem k tomu, že situace ve Švédsku v současné době má samozřejmě spoustu problémů a nedá se srovnávat se situací v Řecku. Neměli bychom zapomínat na to, že současná řecká vláda nemůže za všechno, co se v Řecku odehrálo v předchozích letech. Do této míry tedy naprosto chápu, že rozhodnutí komise by možná nemělo být podpořeno. Na druhou stranu souhlasím i s tím, že v posledních letech Švédsko v porovnání s počtem svých obyvatel přijalo nejvíc uprchlíků oproti dalším členským státům. A stále je ochotné uprchlíky přijímat dále. A žádají jenom o jednoroční odklad k tomu, aby se mohli lépe zorganizovat, aby zvládali přijímat migranty. Z tohoto hlediska souhlasím s tím, že bychom měli podpořit návrh komise. Já ale nechci vinit Řecko. Já pouze se ptám, proč některé členské státy eh, absolutně nejeví žádnou solidaritu, nejsou ochotné přijímat migranty nejsou ochotné posílat pracovníky do Řecka, nejsou ochotné platit třetím zemím ani evropským agenturám na podporu zemím jako Řecko a tak dále. A proto některé e, země, některé naše členské státy jsou naprosto e, mimo hru, pokud jde o migranty a podporu žadatelům o azyl. A konečně když potom řekneme, eh, jaký vzkaz eh, vlastně vysíláme, když učiníme to či ono rozhodnutí, měli bychom velice pečlivě komunikovat. Měli bychom zjistit, co je možné podpořit a podle mého názoru je zapotřebí jednat velice opatrně a citlivě, zkoumat jednotlivé argumenty a potom učinit rozhodnutí, které doufejme povede k tomu, že v budoucnu dojde k lepší situaci v Evropě, kdy nejen Švédsko bude přijímat uprchlíky, nebo Malta, nebo Německo, ale kdy všechny členské státy se shodnou na tom, že přijmou nějaké uprchlíky a azylanty a bude se o ně starat. A nejen, že budou e, budovat hranice a budou se snažit vytlačit všechny uprchlíky mimo e, Evropu. Děkuji, kolegové. Já chápu, že toto je téma důležité nejen pro Švédsko, jenže pak tu máme ještě ekry z pana Kirkhopa, který tady odpoledne nebude. Takže já bych omezil seznam řečníků. Ještě paní Björk, paní Wienberry, což jsou stínové zpravodajky, a potom pan Ujazdovský za ECR a paní Holmeier. Ale prosím, já vím, že to není zrovna fér, ale prosím, buďte ukáznění. To, to už nezbyde čas na pana Kerkhoupa, tak já nevím, co budeme dělat, ale všichni se budete muset omezit na jednu nebo dvě minuty. Prosím, jednu až dvě minuty. A držte se, prosím, tématu toho dočasného pozastavení relokačního mechanismu. Prosím, neopakujte pořád roli Švédska v uprchlické krizi. Držme se toho, co budeme dělat s tím mechanismem. Takže prosím, Malin Björk, jedno až dvě minuty. Děkuji. Za skupinu NGL podporujeme zpravodajku. A jako švédka e, já vím, e, jak se lidé snaží. Já jsem viděla tu solidaritu Eh, v, tom, v této místnosti jsme měli lidi, kteří stáli na těch nádražích a je nijak neponižuje to, že by Švédsko nebylo eh, zařazeno do toho mechanismu. Eh, jsou ponižení tím, že, jejich, že stejnou solidaritu nejeví všechny politické strany ve Švédsku nebo v Evropské unii. Tím jsou ponížení, ne touto situací. Je nepřijatelné využívat tyto lidi, kteří stáli na nádražích, jako argument v této debatě. Na druhou stranu Švédsko přijalo mnoho odpovědností, což si myslím všichni v tomto sále uznávají. Švédský sociální systém ale se v žádném případě neblíží kolapsu. Je spousta solidarity a profesionálního jednání eh, a tímto způsobem budeme pokračovat ve Švédsku i nadále. Švédské sociální kapacity a švédské přijímací kapacity mají podporu eh, eh, armády a e, musíme říci, že pokud budou e, nějaké mezery v našem sociálním systému, je to naše vlastní chyba a snažíme si, e, snažíme si ji odstranit. My jsme zprivatizovali některé recepční kapacity během předchozí vlády, snížili daně bohatým, k tomu lidé se vyhýbají daním a to ohrožuje náš sociální stát, ne uprchlíci. A já nemůžu přijmout, aby někdo v tomto sále říkal, že přijímání uprchlíků útoků je trest. Protože eh, takovéto eh, řeči eh, nahrávají do rukou silám v tomto parlamentu, se kterými já nechci mít nic společného. Tato debata je důležitá a citlivá, protože souvisí s tím, jaké Švédsko chceme vybudovat, jakou Evropu chceme vybudovat. Švédská vláda tlačí na ostatní země, aby se také zhostili své odpovědnosti. To já uznávám, vážím si toho, ale podle mého názoru to není správná cesta. Je zapotřebí nahradit Dublin, relo relokace musí fungovat, ale aby mohla fungovat, Švédsko musí ukázat, že se jí plně účastní a že plně podporuje tento systém. Nechceme opt-outy. Děkuji. Já se velice omlouvám všem kolegům za to, že, omlo, že eh, omezují čas u tohoto tématu, zejména u vás, kteří jste ze Švédska, ale prosím, jednu minutu hovořte, protože pak máme ještě eh, bod, který se týká boje proti terorismu a není to fér vůči eh, následujícímu kolegovi. Teď za ECR pan Ujazdovský. Je tady? Tak prosím, jedno až dvě minuty. Eh, prožbou pana převodníka. Pane předsedo, kolegové, kolegyně, jen stručně, protože jste nás vyzval, pane předsedu. Myslím si, že bychom měli přijmout um, rozhodnutí, kterým vyhovíme žádosti švédské vlády. Neboť Švédsko žádá dočasné pozastavení, v uh, uh, spochybnění systému přemysťování. Je to dočasné pozastavení. Švédsko má právo na takovou žádost. Musíme také připustit a uznat a ocenit veškeré úsilí, které Švédsko již vynaložilo při přijímání eh, uprchlíků. Musíme eh, ocenit jejich eh, úspěchy, jejich kapacity a schopnosti v této oblasti, takže měli bychom se vyhýbat dogmatickým postojům. Nezapomínejme, že i, Švéd, i nyní švédská vláda vynakládá značné úsilí ve prospěch eh, přistěhovalců a jejich přijímání. Takže paní Keller bych byl rád, kdyby byla trošku tolerantnější a flexibilnější. From the liberals, Mr. Dupre, can you use... Ještě pan Depre za liberály. Na jednu minutu, prosím, se nám pozici liberálů. Eh, Rychle, pane předsedo. Já nejsem stínový zpravodaj, ale i tak budu hovořit za svoji skupinu. Takže jednak my skutečně si oceňujeme toho, jak Švédové přijímají uprchlíky. Oni udělali víc, než co jim náleží. A Tudíž pokud jsou nejlepší, měli by zůstat nejlepší a chtějí na rok výjimku, nevím, jakou můžeme mít nějakou morální nadřazenost eh, jim to upírat. I když již uh, udělali více, než co vlastně měli, než co jim ukládala povinnost. A osobně řečeno, myslím, že bychom skutečně eh, neměli Eh, žádným způsobem sankcionovat ti, kdo odvedli svoji práci. Děkuji. Děkuji, že jste také dodržel řečnický čas. A nyní Anna Head. Omlouvám se, ano, že omezím váš čas. To řeknu velice krátce. Já nesouhlasím se spravodajkou Ska Keller. Já se domnívám, že výjimka pro Švédsko je důležitá ze dvou důvodů. Jestliže v parlamentu bereme vážně evropský společný azylový systém s rovnoměrným rozdělením, tak je přece naprosto správně, aby země, která vzala nejvíce zodpovědnosti a která přijala eh, nejvíc uprchlíků na počet obyvatel, mohla mít výjimku z tohoto mechanismu na krátký čas Druhý důvod eh, se pojí s budoucími hraničními kontrolami Schengenu. Je pravda, že počet uchazečů o azyl se za, počet, za poslední půl rok zmenšil ve Švédsku, ale to je zejména kvůli eh, omezením eh, a, a hraničním kontrolám, které švédská vláda byla nucena zavést a která jsou politování hodná podle mě. Bylo by od parlamentu pokrytectví na jednu stranu mít námitky proti hraničním kontrolám, ale zároveň nedělat, co je v jeho silách k tomu, aby eh, něco dělali s tím nerovnoměrným rozdělením, které, ty, které jsou důvodem těch kontrol. Mělo by, eh, bylo by lepší dát nějaký signál v tom smyslu, že Evropská unie podpoří opatření na rovnoměrnější rozdělení uprchlíků v Evropské unii. Pokud řekneme ne této výjimky, pak to znamená, že budeme potřebovat další hraniční kontroly a bude to další krok směrem k demontáži Schengenu. I'm just wanting to... Jenom si chci zeptat pana Kerchopa, jestli Možná, že nebudeme schopni vyhovět vašemu bodu, ale chcete i tak se o to pokusit, protože prosím další řečníky, aby se přidrželi minu, jedné minuty, ale i tak to chcete udělat teď? Dobře, takže příště, příští projev je pouze minuta. Pani, paní Winberg, minuta. Tak, Děkuji, pane předsedo. Já tady sedím jako zvolená švédská politička, která má debatovat, eh, jenže jsem na extrémní pravici, a právě tady hovoříme o podmínkách švédské migrační politice. Co to má být? Já tedy říkám, říká se tady, že Švédsko je příklad, že musíme následovat švédského příkladu. Hovořilo se tady o tom, jaké skvělé zdroje a personál máme, ale víte, co se děje ve Švédsku? Možná byste měli sledovat média, abyste věděli, co se ve Švédsku opravdu děje. E, za minulý rok požádalo o azyl 163 tisíc lidí a je to čirý chaos. Eh, víte, co se děje s naším sociálním systémem? Školy eh, padají pod náporem, nemocnice, eh, všechny, všechny kempinky jsou přeplněné, všechny ubytovny, dochází k rvačkám a výtržnostem, dívky jsou napadány na ulicích, Víte, před jakými problémy stojíme a teď tady eh, mám hlasovat pro to, kolik, o kolik máme eh, přijmout víc eh, za rok. To je hamba. Švédsko si musí samo rozhodovat o tom, koho přijme a dělat to správně. Tohle je naprosto zdrcující. Děkuji na jednu minutu paní Holmajer a potom dáme slovo zase paní Keller. Děkuji. Eh, já bych chtěla podpořit kolegyni eh, Koraca Bild. Eh, já si myslím, kolegyně Keller a kolegyně Björk, naprosto skandální, žádat po zemi, která už takto je pod tlakem, aby odváděla ještě větší příspěvek. Já si myslím, že upřít jim minimální podporu, to je naprosto nežádoucí. Po, po, po, po, to pouze ve Švédsku podpoří eh, pravicově radikální frontu, která je už tak dost silná ve Švédsku. My musíme zacházet se členskými stámy rozumně a pokud nějaká země odvedla takový výkon a pak nás o něco prosí, tak bychom té prozbě měli zkrátce, zkrátka vyhovět a ne si hrát na morálně nadřazené a naprosto opominout její žádost. Takže eh, já prosím zpravodajku o to, aby ještě změnila svůj názor. Okay, look, we, we, um, if, if I call on... No, tak eh, kolegové, když teď dám slovo K. Keller, tak eh, ta bude, odpo- bude odpovídat na všechny jednotlivé otázky. A já si myslím, že naše pozice jsou momentálně velice jasné. Víceméně máme velice jasná stanoviska. Lhůtu pro pozměňovací návrhu nicméně máme stanovenou, takže SKA, pokud eh, bych chtěla říct si pouze něco rychlého a technického, tak ukončíme tento bod. Ano, e, je jasné, že máme různé názory, to je normální, jsme parlament a většinou máme různé názory, na tom nic není. E, jsem ráda, že se shodneme na tom, že potřebujeme více solidarity a že se shodneme na roli Švédska, pouze docházíme k jiným závěrům. E, já tady nechci přednášet o různých kompetencích Evropské unie, já se nepovažuji za zástupkyni té nebo oné vlády. My jsme poslanci Evropského parlamentu a jsme tady od toho, abychom dělali to nejlepší pro všechny Evropa Evropany. O to se snažíme všichni, o to se snažím já. I když samozřejmě dospíváme k různým názorům a máme různé přístupy. Eh, k proceduře eh, bych chtěla zdůraznit, že pro pozměňovací návrhy musíte podávat, že je to, je to krátká eh, zpráva, není potřeba podávat. No dobře, e, takže lhuta je 14. dubna. E, mně je velice líto, že jsem musel omezovat čas u takto citlivého tématu, ale pravda je, že vzhledem ke všem emocionálním argumentům, které byly zcela jasnými politickými prohlášeními e, vůči návrhu komise, tato prohlášení byla velice jasná, projeví se v pozměňovacích návrzích. Takže máme lhůtu a zpravodajka e, ví, s čím, e, kteří stínoví zpravodajové přijdou. Ti, kdo tu nebyli, byli, myslím, velice dobře nahrazeni a zastoupeni. A nyní se tedy můžeme posunout ne, mu, musíme se posunout dále. A to k dalšímu bodu, což je, což je ECRIS. A já dám slovo panu Kirkhopeovi. Týká se to návrhu z 16. března od komise na pozměnění ECRIS. Je to návrh, který má za úkol víc usnadnit výměnu informací mezi členskými státy o trestných činech občanů třetích států. Takže bez dalších průtahů dám slovo panu Krkhoupovi, aby představil svou zprávu a potom uh, probereme lhutu pro podání pozměňovacích návrhů. Pane Krkhoupe, máte slovo a kolegové, prosím, pokud odcházíte, odcházíte tiše. Krupe, máte slovo. Um. Děkuji, pane předsedo. Moje úvodní Eh, poznámka, i přesto, že hluk v sále bude velmi stručná. A každopádně myslím, že jde o poslední bod na pořadu jednání dnes dopoledne. Je to doplňující věc do určité míry, ale je důležitá. Myslím si, že všichni, kteří zde jsme, se můžeme shodnout na tom, že výměna informací eh, mezi justičními orgány eh, je zásadní věc týkající komise evropské spolupráce ve trestních věcech, protože tak zajišťuje eh, důvěru přeshraniční operace v šengenské oblast a v šengenskou oblast. A moje zpráva plně podporuje cíle komise a její návrh a já jsem tam udělal jenom několik změn a určitých dodatků, které podle mého názoru jsou nutné a vhodné. Nedávno jsme měli úvodní debatu a domnívám se, že je zásadní, abychom v první řadě eh, rozšířili možnost, Eh, prověřování na eh, osoby, které pracují nejenom s dětmi, ale i na všechny zranitelné osoby, eh, včetně zdravotnictví a těch, kteří pracují a zdravotníků. Zda je možné mít po zprávy o Eh, či trest, záznamek v trestním rejstříku eh, osob ze třetích zemí, které se budou sdílet mezi členskými státy a ve své zprávě rovněž celá jasně se zaměřují na ochranu osobních údajů a na spravedlivý proces a na požadavek plné revize týkající se statistiky a počtu žádostí o e, údaje o záznamek v trestním rejstříku uprchlíků a o úrovni výměn mezi členskými státy. Jsem přesvědčen, pane předsedo, že efektivní proces revize je zcela zásadní pro dobrou legislativu a implementaci. A rád bych připomněl poslancům v tomto případě, že existují operativní opatření, Eh, které, eh, která lze pouze rozšířit na, opat, na příslušníky třetích států a to je na občany třetích států. To je velmi dobře možné, takže bychom měli důkladný a rychlý proces, ve kterém by nezůstaly žádné nedostatky, kterých by využili eh, recidivisté. ekris, jak jsem řekl, už dokazuje, že přes že celoevropská spolupráce eh, v rámci agent eh, eh, v rámci orgánů vynucujících právo je ve prospěch Evropské unie a všech evropských zemí i jejich občanů a že jim zajišťuje větší budoucnost. A toto rozšíření ještě tu situaci rafinuje, zdokonaluje, protože se tam je, proto, díky tomu, že se zahrnují všechny země, včetně eh, mé země Spojeného království do tohoto eh, schématu. E, tuto e, zprávu které velmi podporuji a těším se na příspěvky od e, ostatních i na pozměňovací návrhy. Máme lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů 15. dubna 12 hodin poledne. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že to bylo 18. dubna. 18. je lhůta e k podání pozměňovacích návrhů. Takže děkuji vám, pane Kirkoupe. A nyní přejdeme, e, nebo dáme slovo rovnou stínovým zpravodajům, socialisté a demokraté, prosím. Děkuji vám. Já vítám ty první eh, změny, které pan Krkhoff udělal v stanovisku pro ECRIS. Eh, domníváme se, že budeme moci dosáhnout dohody s ostatními frakcemi. Důležitá otázka se týká možnosti požadovat výpis trestního rejstříku u žádosti o některé práce. Eh, podle mého názoru musíme znemožnit, aby lidé, kteří se dopustili sexuálních přečinů, mohli eh, vykonávat určité povolání eh, pouze tím, že se přesunou do jiného členského státu, kde budou mimo kontrolu je zapotřebí eh, najít přesně ty formulace pro to, abychom objasnili, kterých povolání se to týká. Pokud jde o pozměňovací návrh 15, o zavedení eh, informací o rozsudcích ze třetích zemí, to vítám. Eh, potom také se tu řeší ta těžká otázka, kdo má odpovědnost za to, aby informace byly správné, a kdo bude opravovat chybné informace. Může být možná těžké eh, toto pro členské státy kontrolovat informace u nějakého soudu ve třetí zemi ale jinak eh, v podstatě každý členský stát odpovídá za to, že informace od jejich soudu jsou, spo, jsou v pořádku. Protože to může mít závažné eh, důsledky pro soudy, je zapotřebí vytvořit silnější záruky právní jistoty. Celkově bych chtěla říci, že určité problémy eh, návrhu komise, jako je například informace o neodsouzených eh, osobách nebo rodičích, mohou být doplněna eh, a to v tomto smyslu podám pozměňovací návrhy. Dále si myslím, že z otisky prsků by se měly snímat pouze v případě, kdy je to nutné pro zjištění identity určité osoby. Thank you, Anna. And now it's Mr. Jackie, please, for the EPP. Jackie za EPP. Děkuji. Eh, eh, děkuji vám, Děkuji zpravodaji za vynikající práci. Můžeme podpořit většinu pozměňovacích návrhů, jenom tři věci. My vítáme tento návrh v tom smyslu, že pokud členský stát dostane informaci o občanovi z třetí zemi, tak aby ji poskytnul dalším členským státům. Ale chci se zeptat na jednu věc Timothyho. Občané ze třetích zemí kteří budou mít povolení k pobytu v Evropské unii a jsou, mají, evropské, eh, eh, mají třeba turistické výzum, mohou zůstávat v evropské, pobývat v evropském prostoru a mohou spáchat nějaký trestný čin. A když hovoříme o identifikaci a například o eh, otiscích prstů v případě této osoby, tak právě otisky prstů jsou nejlepší způsob, jak nějakou osobu identifikovat. A jinak k filozofii celého systému. Komise chce vytvořit decentralizovaný systém, že? Ale je to trochu zvláštní. A připadá mi, že je dost členských států, které by podpořily spíš centralizovaný systém. Komise říká, že by, bylo, že by to bylo dražší, vytvořit centralizovaný systém. Nevím, zda v tomto případě je to vhodné, že v tomto případě je dobré se snažit ušetřit. Bylo by dobré vytvořit centralizovaný systém, aby do něj měli přístup všechny členské státy a aby poskytovali údaje kdyby ne, eh, byl centralizovaný, byl by daleko efektivnější. Eh, děkuji. Eh, Juan Fernando López Aguilar. Ano, velmi stručně, protože už je hodně hodin. E, nejsem, nejsem stínovým zpravodajem z, z politické skupiny, je to paní Heč, ale chci vyjádřit e, podporu iniciativě komise a i tím, jak e, rozumné je stanovisko Libe a našeho kolegy Timothy Kirkopa, protože sdílení zápisů trestní, nebo údajů z trestních rejstříků nám dává záruku, že občané eh, Evropské unie budou bezpeční a mají na to právo, na tuto záruku. Mezi lety 2004 a 2008, kdy jsme byli u vlády, jsme eh, přijali tuto iniciativu. Chtěli jsme, aby byla eh, mezivládní a automa- měli jsme automatický systém zajišťování kapacity států, tak, aby se přeshraničně dali kontrolovat eh, trestní rejstříky a aby se tím dala kontrolovat eh, mm, eh, kriminalita v oblasti sexuálně motivovaných členských eh, trestných činů a eh, útoků proti, nebo trestných činů proti eh, mladistvím. Společně s Německem a s Itálií jsme vytvořili jakýsi kruh, až E, fungovalo to velmi dobře až do přijetí Lisabonské smlouvy a zjistilo se, že e, Evropský parlament velmi dobře může fungovat jako legislativec v trestní oblasti. Myslím si, že tato iniciativa je dobrá proto, abychom zabránili závažným trestné činnosti namířené proti Eh, zranitelným osobám. Myslím si, že to je opravdu velmi rozumná věc a proto eh, eh, požádám stínovou zpravodajku socialistů a demokratů, aby, pozměnila, aby předložila pozměňovací návrhy, které podpoří toto. Další Dě, Děkuji, říká paní Sophie Inveld. Mám zasedání za minutu v jiné části budovy, ale Obecně nebo v hrubých rysech souhlasím s návrhy zpravodaje. Myslím, že se musíme zabývat eh, několika podrobnostmi souvisejícími s tím, kdo bude přesně pokryt, jak to bude s národními eh, příslušníky, kteří mají eh, dvojstátní příslušnost nebo jsou zároveň i mm, mimo evropskými státními příslušníky. Preferuji centralizovanou databázi ale s tím, co jsme viděli v poslední době ohledně nezdílení informací a terorismu, bych chtěla přilednout k zájmu, se podívat na tedy ty eh, ohledy týkající se pseudonymizace, ohled, místo anonymizace, jde o to, jak to eh, sedí se stávajícími pravidly na ochranu osobních údajů, která jsme právě přijali. A poslední věc, kterou jsem chtěla říct, co to bylo. Pár drobností. Celkově podporuji směr navrhovaný zpravodajem. Jan Albrecht je zpravodajem k této záležitosti. Děkuji. Obecně podporuji tuto zprávu. nahrazení, anonymizace, pseudonymizací. To se mi zdá být na místě. Důležitá změna. Jen chci zdůraznit, že, že to je na základě takzvaném hit no hit. To se zdá, že tak je. Ale musíme se také postarat o to, že data, která jsou sta- skladována na národní úrovni, tak jejich kategorizace tedy by neměla být jiná podle toho, jestli jde o evropské ptátní příslušníky nebo třetích zemí. A pak pokud jde o otisky prstů, to by mělo být stejně jako dříve dobrovolné opatření pro členské státy, nikoliv něco povinného. A rychle ještě slovo od komise. Děkuji. Jen chci říci, že jsme nesmírně potěšeni e, touto e, zcela e, rozsáhlou podporou a těšíme se na další spolupráci se spravodajem, s jinými spravodaji. A nyní má slovo znovu pan Kirko, pan spravodaj. Pane předsedo, to bylo velmi e, přínosné a myslím, že se nám podaří despět k velmi dobrému výsledku a znění pokusím se, pokro, eh, abychom pokročili, snad to nebude trvat tak dlouho, jako některé z těch dalších zpráv, za které jsem zodpovídal. Nechci, aby to trvalo eh, tři nebo pět let a oproti meným údajům cestujícím doufám, že budeme schopni o tom rozhodnout eh, ještě v, za mého života. Doufám, že se z toho dožiju já i, i, i vy. Uvidíme se odpoledne.